Okay, so now we are... Takže nyní jsme připraveni, abychom dali slovo paní zpravodajce Tom týkající se uh, politiky zaměstnanosti v eurozóně. Děkuji mnohokrát, já se ještě jednou omlouvám, eh, že jsem dorazila pozdě. Drazí kolegové, dovolte, abych vás informovala o stavu situace s zprávou. Máme 116 pozměňovacích návrhů. Doposud se nám podařilo domluvit se na kompromisu u více než poloviny z nich. Měli jsme velice dobrou odbornou schůzi na přípravu zasedání koordinátorů, které se koná zítra. Eh, měli jsme pozměňovací návrhy, eh, které vzbuzovaly obavy k určitým tématům. Je jasné, že každého znepokojuje nezaměstnanost mládeže, ale také nerovnosti na trhu práce a přístup k trhu práce od těch nejzranitelnějších skupin. Mm, eh, tato zpráva se dom, v této zprávě se formuluje, že mm, podávání zpráv v jednotlivých zemí country by country reporting není dostatečné, když se podívá používáme eh, na vyrovna na sladění pracovního a soukromého života. Eh, tady byly právě podány pozměňovací návrhy stejně tak, jako eh, k přístupu na trh práce, zejména také obětní pracovníci, kteří trpí jak fyzickým, tak mentálním poruchami zdraví. E, potom k digitalizaci a transformaci ekonomie a trhu práce bylo zaznamenáno, že tady máme nové formy zaměstnanosti, které mohou přinášet nové problémy jako prekérní pracovní podmínky a tomu všemu se musíme věnovat. V pozměňovacích návrzích zaznělo také poznámka, že je třeba investovat do lidí stejně tak, jako zdůrazňovat celoživotní učení se a e, vybavování občanů digitálními schopnostmi a dovednostmi. A potom hlavní téma pro všechny byla chudoba. Celá řada pozměňovacích návrhů se právě týkala boje proti chudobě a nezbytnosti vymazat chudobu a ze, vymítit chudobu a zejména chudobu dětí. Takřka všechny politické skupiny jsou na stejné straně, co se jedná, když se jedná o politiku sociální a zaměstnanosti a těším se na to, že o tom budu diskutovat zítra s koordinátory. Děkuji mnohokrát a teď dostanou slovo stínový zpravodajové a začneme EPP paní Walsh. Drazí kolegové, nejprve chci poděkovat paní zpravodajce za její výbornou práci a za její písemné kompromisní návrhy, o kterých budeme diskutovat na našem zasedání koordinátoru zítra. Myslím si, že je to velice dobrý základ pro to, abychom se domluvili na kompromisech. Pozměňovací návrhy Eh, byly velice významné eh, a jistě doplní tuto zprávu a byla jsem potěšena, že celá řada z nich zdůrazňovala, že potřebujeme silnější akce pro větší inkluzi a pro zlepšení přístupu k trhu práce pro všechny skupiny, ale že musíme také zabezpečit, aby hospodářské a sociální politiky se ubíraly obě stejným směrem a aby prostě nebyly protichudné a nepůsobily proti sobě. Také mě potěšily pozměňovací návrhy, které volají po genderové rovnosti a myslím si, že to je zásadní pro to, aby dobře fungoval trh práce, tak jak ujišťují i další kolegové. E, také jsem předložila pozměňovací návrhy týkající se politiky zdraví a bezpečnosti při práci, e, což je zásadní pro každodenní pohodu milionů Evropanů. Také je třeba, abychom se soustředili na mentální zdraví, protože eh, tady vzrostly náklady v oblasti zdravotnictví a tomu musíme věnovat pozornost. Ráda bych také zdůraznila, zdůraznila kapacitu parlamentu a členských států, aby zahájil akce pro zavedení dobrých opatření pro zdraví a bezpečnost práce, včetně také preventivních opatření v boji proti mentálním chorobám. Děkuji vám mnohokrát a těším se na zítřejší konstruktivní schůzi. Děkuji mnohokrát. A teď má slovo paní Bischoff. Děkuji vám mnohokrát, krásné dobré ráno. Já mohu jedně poděkovat paní zpravodajce za její dobré návrhy a také za kompromisy, Eh, které jsou v souladu s naším záměrem. Jistě jdeme správným směrem a já se těším na zasedání stínových zpravodajů zítra, abychom nalezli dobré koordinátory, protože to bude jistě dobrý začátek pro to, abychom posílili mm, ten sociální pilíř a proto se domníváme, že jistě nalezneme dobré kompromisy. Děkuji mnohokrát. Teď paní Petr Hansen. Děkuji vám. Také dovolte, abych i já poděkovala paní předsedkyně a dalším stínovým zpravodajům a těším se na to, že nalezneme kompromisy, abychom zohlednili sociální dimenzi našich politik. Děkuji vám. Paní Zalevská za EKR, paní předsedkyně, Dámy a pánové, také já chci srdečně poděkovat za velice intenzivní a dobrou přípravu eh, této zprávy a také při vypracovávání naší strategie. Toto je poslední rok eh, programovacího období a my chceme dosáhnout hluboké analýzy, proč se nám podařilo dosáhnout pouze dvou cílů Naším cílem bylo zvýšit zaměstnanost o 10%, to se nám podařilo zvýšit zaměstnanost o 10% a také snížit nezaměstnanost mládeže rovněž o 10%. To ukazuje, že přístup a počiny byly dobré, že musíme zintenzivnit naši práci a že cíle musíme ještě intenzivněji prosazovat. Každá změna k lepšímu je dobrá. Já se těším na mm, konstruktivní kompromisní návrhy. Já chci ještě říct něco, o čem se tady nehovořilo. A sice o individualizaci při vzdělávání starých občanů. Tady se ukazuje podle nejrůznějších studií, že vzdělávání na dálku u starších občanů nepřináší žádné dobré výsledky. A ještě další důležitý stěžení bod, který je třeba zohlednit, je mm, technické a učňovské vzdělávání, hlavně tedy odborné IT vzdělávání, e, protože je třeba, aby naše prostředky šli i do tohoto směru digitálního vzdělávání, ale já se těším na spolupráci a doufám, že dospějeme k dobrým výsledkům. A za GUE má slovo paní Sandra Pereira. Krásný dobrý den. Eh, už od počátku jsme my zaujímali jako GUE Angel kritický postoj k těmto politikám. Mm, tento způsob politik vede ke kriminalizaci a k utlačování eh, slabých občanů a k ničení dělnické třídy a proto nesouhlasíme s politikami obsaženými v evropském semestru. Jednotlivé politické skupiny eh, tady prostě přednesli teď svůj názor, ale my máme velké pochyby, mm, protože lidé, kteří pracují, zůstávají v chudobě, nezlepšila se jejich situace. Máme tady velké problémy eh, v oblasti úsporných politik. Děkuji mnohokrát a teď dám slovo DG Ample z komise, prosím, pan Ranuči. Or someone else. Případně někdo jiný za komisi. Eh, dobrý den, já zastupuji pana Ranučiho my nemáme žádné nové komentáře. Již minule jsme řekli, že ta zpráva podle našeho názoru odpovídá prioritám dosluhující komise a odpovídá také politickým eh, prioritám eh, nové předsedkyně komise paní van der Leyen. Paní Žamé, prosím. Dovolte mi, abych eh, k této zprávě krátce něco řekla, aby se, abych se vyjádřila k politice zaměstnanosti a k sociální politice v eurozóně. Je to téma, které zajímá všechny a e, proto bylo předloženo 113 pozměňovacích návrhů. Jsou to témata, která jsou pro občany velmi důležitá. Konec konců zaměstnanost má vliv na život všech. Na život mladých lidí, kteří se chtějí integrovat na trhu práce, ale také na život seniorů, u kterých hrozí riziko, že se najednou ocitnou bez práci a e, nevědí, jestli e, se jim podaří najít novou práci. Myslím si, že bychom k tomu neměli přistupovat příliš ideologicky. Někdy vzniká dojem, že se tu vyjadřujeme k práci migrantů a tak dále. Myslím si, že bychom měli být objektivnější a měli bychom sepsat zprávu pod kterou se podepíše většina frakcí, ve které se budeme soustředit na priority, to znamená na přístup na trh práce. Já jsem předložila pozměňovací návrh, který mi připadá eh, velmi důležitý. Jde o práci rodičů v domácnosti. Musíme si uvědomit, že eh, jejich práce je má velký význam a zároveň nemají žádné nároky do budoucna, žádné důchodové nároky. Oni se zkrátka věnují své rodině a rodina je přece buňka, základní stavební kámen společnosti. Rodina to je takový, takový základní prvek, eh, ve které se lidé učí solidaritě. Solidarita solidarita by tam měla být něco naprosto přirozeného, na co, něco normálního. Jde tam o vzájemnou lásku, ne o státní pomoc. Proto jsem tedy předložila příslušný pozměňovací návrh, tak aby lidé, kteří eh, tedy se věnují této práci, eh, měli nějaké eh, výhody. Pan Franc, paní Francen, děkuji zpravodajce i stínovým zpravodajům za jejich práci dvě věci. Za prvé, důvod nebo důležitost eh, eh, eh, bojuje proti chudobě podle strategie 2020, za druhé Evropská iniciativa o zlepšeném přístupu k sociálním právům a lepší sběr dat v rámci platform. To jsou tedy věci, které jsem chtěla zdůraznit v rámci této důležité zprávy. Zprávy velmi důležité důležité věci. Eh, děkuji. Má někdo něco dalšího? Ne, nemá. Dobře, takže děkuji. A nyní se ptám paní zpravodajky, jestli na to chce reagovat. Ano, děkuji. Upřímně řečeno, nemám co dodat. Jak jsem řekla na samotném začátku, domnívám se, že se pravděpodobně budeme schopni shodnout na většině pozměňovacích návrhů. Samozřejmě, že ta zpráva eh, je někdy takový vánoční stromeček, na který si každý pověsí, co chce. Já doufám, že tentokrát se nám tomu podaří zabránit. A eh, já vám tedy děkuji a těším se zítra na zasedání stínových zpravodajů. Děkuji, hlasování se bude ve výboru MPL konat 2. října. Now according to the time schedule. Podle našeho harmonogramu by měla následovat krátká přestávka do 9 hodin 30, protože v půl desáté máme podle programu hlasovat. možná si Dear colleagues, it's 9.30. Milí kolegové, milé kolegyně, je půl desáté. Čeká nás hlasování eh, souhrného rozpočtu EU na rok 2020. Eh, Nejdříve budeme hlasovat o kompromisu 1. Kdo je pro? Proti?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 Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 27 bude pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Kompromis 5. Pro. Proti. Zdrželi se? Přijato. Třicet čtyřka. Hlasování roll call vote. Máte všichni své kartičky? jmenovité hlasování. Zahajuji jmenovité hlasování. Hlasovali všichni? Dobře. Hlasování uzavřeno. Zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, Zdrželi se? Přijato. Kompromis 8 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 9 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 11 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 48, první část. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Dobře, ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 49, první část. Kdo je pro? Ještě jednou, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování ukončeno. Zamítnuto. Padesátka. Pro. Ještě jednou. Pozměňovací návrh 50. Kdo je pro?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 Budeme hlasovat o návrhu stanoviska jmenovitě v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování uzavřeno? Přijato. Děkuji. Now we'll get... Ano. A nyní tady bude následovat výměna názorů s řediteli agentur, které spadají do oblasti působnosti našeho výboru. leave a short while for our guests to come here. Chvíli počkáme, než naši hosté zaujmou místa. Just a few words to start. At this point, the, we all know the Jak všichni víme, agentury jsou velmi důležité pro práci našeho výboru EMPL. EMPL pravidelně posílá dvě delegace ročně do agentur. Poslední návštěva se konala v roce 2018 v agentuře CDFOP a v EU OSHA. A Eh, také v ETF, Evropské nadaci pro odborné vzdělávání. Dovolte mi, abych vám krátce představila naše hosty. Pan Juan Mendandes Valdes je ředitelem Evropské agentury pro zlepšení pracovních a životních podmínek. Vítejte. Potom paní Chrysta Sedláček, což je eh, ředitelka agentury EU OSHA. Vítejte. Pan Jürgen Siebel je ředitelem centra CDFOP pro profesní odborné vzdělávání a Cesar Onestini je výkonným ředitelem Evropské nadace odborného vzdělávání ETF. Jordi Karel je dočasným ředitelem Evropského úřadu pro otázky práce. Tento zatím není. Nejprve tedy Evropská agentura pro zlepšení pracovních a životních podmínek. Prosím, máte slovo. Velmi děkuji, paní předsedkyně. Eh, je nám ctí, že tady můžeme oslovit tento výbor během nového legislativního období. Je nám jasné, že většina eh, členů tohoto výboru je nových, to znamená, že určitě bude eh, dobré eh, tedy představit naši agenturu a její vztah k vašemu výboru. My se snažíme o zlepšení životních a pracovních podmínek. Jsme eh, tedy jednou z nejstarších agentur, které byly, vytvořily, byly vytvořeny v Evropské unii. Vznikly jsme v roce 1975. Eh, naším úkolem je to, že se jako agentura snažíme poskytovat know-how eh, v rámci politiky zaměstnanosti, v rámci zlepšení životních a sociálních podmínek. To znamená, že naše práce je blízká práci vašemu výboru. Snažíme se o výzkumnou práci, která vám může pomoci při vašich úvahách, když se tedy snažíte zlepšit kvalitu pracovních míst a eh, kvalitu eh, života našich občanů. Máme tedy tři, tripartitní řízení, jsou tam zastoupeny členské státy, jejich vlády, ministry, ministři zaměstnanosti, eh, také zaměstnavatelé a zaměstnanci, jejich zástupci a také tam máme nezávislého experta jmenovaného vaším parlamentem, který, jak doufám, bude informovat o naší práci. Velmi těsně jsme s vaším výborem spolupracovali v minulých legislativních obdobích. Jak už bylo řečeno, nebudu se pouštět do detailů naší práce, našeho pracovního programu. Najdete eh, je na naší webové stránce, najdete tam také to, eh, čeho jsme dosáhli v minulé minulém roce. Dovolte mi, a abych zmínil několik příkladů toho, co už jsme udělali a také toho, co plánujeme. Předsedkyně komise van der Leyen zdůraznila, že Součástí růstu je také sociální stránka, sociální poznámka, eh, po, eh, dimenze. My Eh, na tom tedy pracujeme, snažíme se o kvalitu pracovních míst. Ono totiž nejde pouze o to, aby se vytvářela pracovní místa, ale jde také o to, aby ta pracovní místa byla kvalitní. Eh, je to součást našího konceptu, spadají sem i mzdy paní van der Leyen ohlásila právní nástroj, který by měl zaručit, že eh, každý zaměstnanec si bude vydělávat minimální mzdu, která mu zajistí slušný příjem a v tomto ohledu jsme tedy v minulém eh, období vytvořili celou řadu studií, eh, které se týkaly právě minimální mzdy. Zabývali jsme se minimální mzdou, kvalitou eh, mest a právě to je oblast, ve které se podle našeho názoru, ve které vám podle našeho názoru můžeme být užiteční. Také jsme nastartovali pilotní projekt o minimálních mzdách eh, v něm je zmíněna role naší nadace Eurofondu a my tedy eh, budeme rádi spolupracovat, pokud se komise rozhodne, že nám bude delegovat část práce. Další téma, kvali, nebo eh, kvalit ta eh, rovnoprávnosti pohlaví. Eh, I tomu se tedy věnovala nová předsedkyně komise, včetně eh, závazných opatření. My jsme zveřejnili zprávu v minulých letech, která se věnuje provádění doporučení, pokud jde o rovnost pohlaví, jak je to tedy prováděno a plněno v jednotlivých členských státech a také počítáme s tím, že se tomu budeme věnovat i nadále, tak aby ta iniciativa mohla být uváděna do praxe, aby mohla být ku prospěchu eh, legislativním orgánům. S tím souvisí dalekosáhlý výzkum, který se zabývá genderovými otázkami a rovnováhou mezi soukromým a pracovním životem. My jsme tedy v minulém legislativním odboru období podpořili iniciativy spadající do sociálního pilíře, které se tedy zabývaly rovnováhou eh, pracovního a soukromého života eh, rodičů. Eh, ohodnotili jsme tedy náklady spjaté s tím, že se rodiče neintegrují na trh práce. Ty náklady odhadujeme na 30-40 eh, miliard. Dík. Třetí příklad, který bych rád zmínil, se týká tedy spravedlivého přístupu přechodu k uhlíkově neutrální ekonomice. Snažíme se tedy podporovat všechny ty, kterých se tento spravedlivý přechod dotýká. Komise nám svěřila pilotní projekt, který se týká výroby, eh, budoucnosti výroby. My jsme se tedy zabývali modelem, který vytvořil CDFOP a který se zabývá tedy výhledem do roku 2030 a konkrétně prováděním podmínek vyplývajících z pařížské dohody. Počítáme tedy s nárůstem 1,1 HDP v Evropě a také s dalšími 2,5 eh, eh, nárůstu eh, pracovních míst. To jsou tedy čisté nárůsty čisté Eh, výsledky, ale my si musíme uvědomit, že to bude eh, pospojeno s restrukturalizací. Právě restrukturalizace je téma, kterému jsme se v minulosti věnovali. Máme celou řadu nástrojů, ku příkladu restrukturalizační monitor, eh, snažíme se sledovat příslušná data, podporujeme také práci Evropského fondu pro přizpůsobení se důsledkům globalizace, to jistě víte, budeme tak činit i nadále a Snažíme se tedy poskytovat informace o strukturálních změnách. Ono to nesouvisí pouze s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku, ale také s dalšími eh, faktory, které jsou spjaty s globalizací, s digitalizací a tak dále. To je další oblast, eh, které se intenzivně věnujeme a které se budeme věnovat i do budoucna. Zabývali jsme se novými formami práce, analyzovali jsme negativní i pozitivní dopady nových forem práce, dejme tomu platformová ekonomika, platformoví pracovníci a nová předsedkyně Komise zmínila, že se bude snažit o zlepšení pracovních podmínek platformových pracovníků. Tolik tedy pár příkladů. Já se nebudu pouštět do detailů našeho pracovního programu. Ehm, k dispozici je celá řada informací, včetně této malé brožurky, e, která ukazuje, jak můžeme být vašemu parlamentu užiteční. My jsme se snažili tedy s parlamentem i s vaším výborem intenzivně spolupracovat. Eh, byli jsme tedy vyzváni, abychom připravili některé konkrétní dokumenty, které mohou pomoci vašim členům při jejich práci. Čas od, ča, čas od času eh, sem tedy eh, přijdou kolegové z našeho bruselského působiště. Vidíme tady i kolegyně Karlu, takže pokud budete potřebovat nějaké informace ke své práci, tak se na nás obraťte. E, a také se musíme Evropskému parlamentu e, zodpovídat, tak abychom mohli obdržet absolutorium. Máme klíčové indikátory výkonnosti, které musíme plnit pár příkladů těchto indikátorů. Dejme tomu po, počet eh, použití našich dokumentů. V loňském roce to bylo celkem 200 dokumentů, eh, mnohé z nich tedy byly klíčovými dokumenty, které jsou součástí usnesení Evropského parlamentu, dejme tomu ten dokument, který se týká rovnosti pohlaví nebo Evropského semestru nebo Eh, další, dalších témat. Také jsme se účastnili celé řady akcí na evropské úrovni, akcí v Evropském parlamentu. Pozvali jsme experty, nejen mě, ale také další experty, kteří eh, mohou přinést know-how a zkušenosti, které tedy eh, potřebujete. A doufáme, že tak budeme moci činit i nadále, pokud eh, to budete potřebovat. Děkuji, děkuji vám za to, že jste splnil vyhrazený čas. Já jsem ještě neinformovala o tom postupu. Nejprve necháme hovořit naše hosty to znamená všechny ředitele agentur. Každý z ředitelů bude mít zhruba 10 minut na prezentaci a následně tedy obdrží slovo koordinátoři a potom také ostatní členové výboru. Takže děkuji a nyní má slovo paní Christa Sedláček. Prosím. Thank you very much. Mm, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jsem velmi potěšena tím, že se mohu být. Vidím také nové tváře, nové kolegy. Doufám, že nás čeká výborná spolupráce v následujících letech. Jsme v kontaktu s vaším výborem pravidelně. Mnozí z vás už víte, jak zmínil kolega, že máme eh, kancelář v Bruselu. Je zde eh, můj kolega, takže se kdykoliv můžete na nás obrátit. Začnu vysvětlením tím, eh, kdo jsme, co děláme. Jsme eh, malou agenturou, eh, podobně jako moji kolegové. To znamená, že v eh, správní radě jsou zástupci sociálních partnerů a vlád všech členských států, ty jsou účastí zprávy. Máme také výkonnou radu, to je menší skupina, která se snaží připravovat rozhodnutí. A poprvé Eh, podle našich nových eh, pravidel zakládající listiny budeme mít také eh, kolegu mezi vámi, experta od vás, který bude součástí z rady takže budeme dostávat od vás konkrétnější vstupní údaje. Jsme malou agenturou, 67 osob v Bilbao ve Španělsku, ale máme poměrně velký rozpočet, více než 50 milionů eur porovnáme-li to eh, s počtem eh, zaměstnanců, tak ten rozpočet je poměrně velký, ale když se podíváme na hodnocení, tak odvádíme dobrou zprávu. Co je jedinečné, a vidíte to také zde na slajdu, je to, že jsme eh, agenturou síťovou. To znamená, že spolupracujeme a koordinujeme. Jde o různé sítě, 28, 28 sítí k bezpečnosti a zdraví na pracovišti, to znamená Každý členský stát má nějaké kontaktní místo a e, toto kontaktní místo pracuje pro agentury a vlastně zajišťuje koordinaci všeho, co děláme. Oni potom implementají e, naši práci na e, národní úrovni, což je poměrně jedinečné. Máme snadný přístup na národní úroveň, dostává se nám zpětné vazby z národní úrovně a také spolupracujeme, distribuujeme tak, abychom šířili to, co je důležité v rámci bezpečnosti a zdraví na pracovišti. A také koordinujeme eh, síť podniků. To souvisí eh, s naší kampaní pro eh, zdraví na pracovišti. K tomu se ještě dostane to velká kampaň. kampaň a my jsme přímo v kontaktu s různými podniky, tak abychom dostali zpětnou vazbu také od nich. A oni jsou ambasadory Eh, pro nás, pro bezpečnost zdraví na pracovišti a také se to týká sociálních partnerů eh, v podnicích, tak, abychom byli v úzkém kontaktu. Eh, to je důležité, to, že vlastně jsme sítí těch kontaktních míst, těch ohnisek. Když se podíváte na webové stránky, tam vidíte konkrétní osoby. Většinou jsou to osoby z ministerstva zaměstnanosti nebo práce nebo inspektorátu pro pracoviště. Jaké výzvy před námi stojí? Nejde jenom o bezpečnost a zdraví na pracovišti, ale eh, jde o věci, které mají dopad také na tuto oblast. Máme 28 různých systémů OSH, bezpečnosti zdraví na pracovišti, což je samozřejmě mm, se dá očekávat. Ale pak máme evropskou strategii, to znamená, jde o to, abychom prioritizovali oblasti v EU. Demografické změny. Populace stárne a skupina starších pracovníků na pracoviště stále početnější a má to dopad na zdraví a bezpečnost. Musíme zlepšit standardy, pracovní podmínky Protože pokud to neuděláme, tak starší osoby nebudou schopny pracovat do 67 nebo v těch severských zemích už je to 70 let. To znamená, OSH eh, je výjimečně důležité pro to, aby starší populace mohla bezpečně být zapojena do do práce. Eh, mikro a malé podniky, to je důležitá cílová skupina pro naši agenturu, protože eh, je na ně vyvíjen velký tlak, takže je zapotřebí, abychom jim pomohli. Digitalizace. Jedna z priorit následujících let bude digitalizace, k tomu se ještě vrátím, a potom nová objevující se rizika. Máme zvláštní metodiku eh, na eh, některé výhledové činnosti, kde se snažíme mít eh, potenciální scénáře, které souvisí s novými riziky a také s profesními chorobami. Proč je tak důležité, abychom zlepšili bezpečnost a zdraví na pracovišti? Vidíte, že více než 150 tisíc eh, smrtí, které souvisí eh, s prací, se objevují každý rok. A nejde o nehody. V této oblasti jsme se zlepšili, pokud jde o nehody. Toto souvisí s chorobami. Jaké to sebou nese náklady? Ty náklady jsou obrovské. U těchto um, chorob a nehod je to přes 400 tisíc milionů eur. A to je věc, které je možné se vyvarovat tím, že budeme správně řídit zdraví a bezpečnost na pracovišti. Jedna z priory, když se podíváme na umrtí ehm, související s prací, tak více než 50 toho se týká rakoviny to znamená karcinogenních látek a um, um, záření různým rizikovým faktorům. Je to věc, která je znepokojivá pro bezpečnost a e, zdraví na pracovišti. Co děláme? Máme před sebou tyto výzvy, a my jsme se shodli eh, s výkonným výborem, komisí, eh, parlamentem, vámi, ostatními zainteresovanými eh, subjekty na víceletém strategickém programu, který byl prodloužen do 2023 a zmíním některé aspekty tohoto programu. Podporujeme vytváření politik na základě faktů, to znamená, monitorujeme různé činnosti, jak dlouhodobě, tak střednědobě. Například máme průzkum podniků u nových eh, vznikajících rizik, eh, jmenuje se ESNR, týká se 33 Mm, podniků všech různých velikostí, včetně těch nejmenších, abychom viděli, v jakém stavu je bezpečnost a zdraví v té dané společnosti. A to je základ, z kterého vycházíme, protože takto vidíme, jaké jsou potřeby podniků. Potom máme eh, informační eh, systém, kdy schromažďujeme úrovně, eh, schromažďujeme informace z národní úrovně, a víme potom, jaká je tedy bezpečnost a zdraví na úrovni členských států. Eh, potom máme průzkum k rizikům, které vedou k rakovině, to je pilotní projekt. Poprvé jsme dělali takovýto průzkum v Evropě, kdy jsme chtěli eh, zjistit nejenom fakta, která už jsou známá, ale další informace k karcinogenním látkám a také například k různým kombinacím těch rizikových, fát, eh, rizikových faktorů nebo kombinace různých látek. A potom také je to otázka nákladů, chorob a zranění. To znamená to břemeno, které padá na společnost u těchto nehod. Eh, potom zkoumáme digitalizaci, eh, různé poruchy, psychosociální rizika a chceme podporovat eh, zlepšení implementace OSH na úrovni podniků včetně mikro a malých podniků. Je to zamířeno na podniky, na výzkumníky a tak dále. Jde nám také o to, abychom podporovali společnosti v praktickém ohledu, také sociální partnery. A v tomto ohledu uh, u nás fungují dvě hlavní činnosti. Máme eh, obrovskou kampaň eh, pro oblast eh, bezpečnosti na pracovišti. Proběhlo to v celé Evropě. Už Dva roky to běželo k nebezpečným látkám, potom máme ty svalové eh, různé poruchy a potom budeme mít kampaní k digitalizaci. Týká se to všech členských států ve všech jazykových eh, verzích, veškerý materiály ve všech jazykových verzích. A potom další velmi praktický nástroj, který je pomocí eh, malým a mikropodnikům, i těm větším, to je OIRA, online interaktivní nástroj vyhodnocení rizik je to snadně dostupné, bez nákladů. Je to takový vlastně kontrolní seznam pro malé a eh, mikropodniky a velmi snadno mohou takto udělat takové základní vyhodnocení rizik a eh, na základě toho eh, učinit závěry pro opatření, která je třeba přijmout. Budu rád, když se podíváte na naše webové stránky, máme to v různých jazykových, strán, v jazykových verzích, jsou tam různé uh, materiály, materiály a naše kolegyně eh, Brenda je v kanceláři v Bruselu a je vaším eh, kontaktním bodem pro cokoliv, co budete potřebovat. Nyní pan uh, Jürgen Zibel, uh, který je zde za CDFOP. Um, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já jsem poprvé v této překrásné budově. Já jsem se teprve stal prvním zářím ředitelem, takže to je má první prezentace. CDFOP je, jak již se kolegové zmínili, jednou z nejstarších agentur. Začali jsme v roce 1975 a mm, zaobíráme se systémy učňovského vzdělávání, poskytujeme podporu a snažíme se, aby kodaňský proces pokročil eh, a v rámci schématu 2020, tedy to, tohoto programovacího období, jsme dávali doporučení na agendu, podporovali jsme implementaci a monitorovali jsme pokrok od roku 2007 jsme také získali silnější roli na podporu politik a teď tento rok eh, se příslušným nařízením eh, jsme také eh, zahájili formálně uznávané aktivity na podporu učňovského vzdělávání, které se týkají také analýzu trhu práce a jednotlivých kvalifikací. Omlouvám se. Tady vidíte, co jsem právě řekl. In the spotlight, čili v centru pozornosti a v rámci příslušného nařízení, o které jsem se zmínil, tady máte také eh, stanovené cíle. Jak už jsem řekl, stali jsme se uznávaným centrem pro kvantitativní i kvalifikaci kvantitativně kvalifikovaný výzkum v oblasti učňovského vzdělávání a pro udělení jednotlivých profesních kvalifikací. Také se snažíme vytvářet tyto vztahy mezi pracovními místy, těmi, kteří je poskytují potřebami na pracovním trhu a mm, náš výzkum týkající se kvalifikace e, přispěl k transparentnosti příslušných nástrojů pro dolní vzdělávací systémy e, v Evropě a přispěli jsme tím e, k rozdílnému vnímání učňovského školství. Toto také posílilo roli naší agentury jako určitý interface rozhraní mezi Eh, učňovským vzděláváním a trhem práce. A nyní bych rád představil priority naší práce. CITEFOP má víceletý program, který je definován samozřejmě našimi vizemi a hodnotami, které tady víte, víceleté cíle a to jsme soustředili do tří hlavních strategických operativních oblastí, o kterých se teď zmíním. E, utváření, formování učňovského vzdělávání. E, tady se snažíme monitorovat pokrok směrem k prioritám Evropské unie pro učňovské vzdělávání. Vytvořili jsme referné, to se týká chápání toho, co se děje na úrovni jednotlivých členských států a zároveň tady je síť pro sdílení zkušeností v rámci učňovského vzdělávání. Snažíme se pochopit minulost a v základě na tom eh, vytvářet eh, nejlepší vzdělávání pro budoucnost a představujeme tady informace na základě zpráv, kde se snažíme používat interaktivní onlineové nástroje, například v souvislosti s výzvami. No, co se týče klíčových kompetencí, jdem na drámec monitorování, vedeme, eh, pořádáme různé workshopy s rozhodujícími politiky týkající se příslušných dovedností. Například minulý týden jsme měli takový workshop a potom hm, se snažíme hm, vytvářet rámec pro evropské učňovské vzdělávání eh, a odvozovat závěry na nezbytné příslušné politiky. A ty tři hlavní strategické oblasti jsou za prvé hodnocení učňovského vzdělávání, to znamená zaobírat se přístupem, atraktivitou a inkluzivitou učňovského vzdělávání a celoživotního vzdělávání. Pracujeme na hlavních směrech a hodnocení finančních a nefinančních pobídkách v této oblasti. Soustředíme se na skupiny, které potřebují um, podporu na míru pro znovu integraci na trh práce, například kvalifikované osoby, kvalifikovaný personál. E, potom podporujeme tedy také jednak učňovství a jednak učení se napříč státy a sdílení zkušeností. Pracujeme také na profesním vzdělávání učitelů a školitelů a také se snažíme začlenit názory občanů týkající se učňovského vzdělávání tím, že děláme výzkumy veřejného mínění Hmm, a ptáme se například, zda tedy učňovské vzdělávání je akceptováno a zda je to stejná nebo rovnocenná cesta při eh, formování budoucnosti dětí. Ptáme se dospělých i dětí. Dále informování o učňovském vzdělávání. To je poslední z priorit v této oblasti. Tady poskytujeme eh, Eh, důkazy eh, a sbíráme informace pro ten přechod do nového světa práce. Například tady máme dovednosti eh, týkající se také předpovědí potřeb na trhu práce. Snažíme se pokryt ty hlavní trendy a také analyzujeme určité ne, nerovnováhu mezi stávajícími dovednostmi a potřebou trhu. Eh, také analyzujeme online v eh, volná místa za zdůraznění a analýze toho, co je potřeba splňovat při těchto místech. Snažíme se odstraňovat eh, překážky za zahrnutí zkušeností, které již máme vlastně cítit. Co se týče takzvané skills governance, čili soustředím se na dovednosti. Už v roce 2017 jsme se zaobírali tím představili jsme to na příslušné konferenci. Další se bude konat v roce 2020. A potom také eh, spolupracujeme se společnostmi. Eh, to je společně s Eurofondem, protože eh, jsme tady spojili naše síly a snažíme se Eh, pokračovat v tom, co už jsme udělali v roce 2015. Ve všech těchto přiledech se snažíme dávat dohromady údaje, eh, které se týkají právě dovedností a eh, pracovních míst. A mm, se všemi těmito třemi strategickými akty aktivitami to nekončí, protože člověk má nejenom dělat dobré, ale také o tom hovořit. Takže to publikujeme a zveřejňujeme tady informace, vydáváme brožurky k našim tématům, čili kdokoliv z vás, kdo by měl zájem, já jsem sebou přinesl příslušné věci, mám několik tady exemplářů, takže klidně se na mě obraťte, já vám je rád poskytnu po tomto zasedání. Mm, už jsem řekl, že v roce 2019 nejžavějším tématem je e, analýza onlineových vypsaných volných pracovních e, Eh, míst. Eh, potom máme také tedy ty výzkumy veřejného eh, mínění a tento rok a příští rok se chceme soustředit na hodnocení nejrůznějších systémů učňovského vzdělávání a jejich srovnávání v jednotlivých členských státech tedy. A Tohle je předposlední slide, myslím, doufám, že stále ještě eh, dodržuji tedy čas, který mám určení. na přednášku. Tady nechci jít do detailů, máte to potom ale ve svých podkladech. Tady jsem vám jenom chtěl ukázat některé z aktivit, kterými se zaobíráme a toto je můj poslední diapozitiv, eh, kde je soustředěno to, co chceme dělat v budoucnosti. Tady dojde k určité změně učňovského vzdělávání v Evropě a rádi bychom usnadnili poučení se z minulosti a výměnu dobrých postupů mm, při výběru budoucího povolání. Snažíme se signál mm, udělat takovou analýzu trendů a bychom uschopnili také politiky k lepšímu rozhodování v této oblasti. Co děláme? Máme tady tři scénáře. První scénář to je pluralistický scénář týkající se učňovského vzdělávání. Hmm, to se musí stát standardním vzděláváním nebo možností pro všechny. To znamená, že prvky učňovského vzdělávání by měly vstoupit i do eh, středních škol Eh, druhý distinktivní scénář. Eh, to, mm, tady jsou tedy odlišné sektory vzdělávání a potom máme třetí scénář, to je eh, z účelově zaměřené učňovské vzdělávání pro usnadnění inkluze na trh práce za zohlednění specifických potřeb. Dovolte, abych vám všem poděkoval za pozornost a těším se na vaše otázky. My děkujeme vám. A slovo dostane pan Cesare Onestini, což je ředitel Evropské nadace pro odborné vzdělávání ETF. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem rád, že jsem zase mezi vámi ve výboru a jsem rád, že vás mohu informovat o aktuální práci ETF. Nejprve pro ty, kteří nás neznají, kteří jsou tu noví, eh, pojďme se podívat na to, jaké jsou hlavní oblasti naší práce. Evropská nadace odborného vzdělávání ETF je agentura, eh, která mm, má spolupracovat se zeměmi mimo Evropskou unii podporuje reformy odborného vzdělávání a vzdělávání vůbec v těchto zemích. Snažíme se o rozvoj dovedností v zemích mimo EU. Naše agentura se soustředí na oblasti eh, našeho sousedství a na oblasti relevantní z hlediska rozšíření. Na mapě vidíte naše hlavní partnery. Ehm, způsob, jakým spolupracujeme s těmito zeměmi, závisí na vztazích, které tyto země mají s Evropskou unii. To znamená, že se angažujeme různým způsobem, Eh, pomáháme zemím v rámci eh, rozšíření, přistoupení a v jiných zemích se zase soustředíme na reformy systému vzdělávání a odborného vzdělávání. Je tu také celá škála eh, forem ekonomické spolupráce. Jsou tu země ze Severní Afriky, Blízkého východu a také z jihovýchodní Asie, to je velmi pestrá škála a to vyžaduje různý způsob eh, spolupráce. ETF v několika číslech. Je to agentura, která sídlí eh, v Turíně. V Itálii máme 129 zaměstnanců a v tuto chvíli spolupracujeme s 29 partnerskými zeměmi. Rádi bychom se s vámi podělili o hlavní eh, úspěchy naší práce Někteří z vás eh, byli u nás na návštěvě v loňském roce eh, v prosinci paní Kozlovská, pan Radevič, pan Kása. Eh, samozřejmě rádi přivítáme kohokoliv z vás, především pokud tedy se zabýváte eh, spoluprací se zeměmi, se kterými spolupracujeme i my, pokud se překrývají naše geografické, eh, naše geografické zaměření. Pokud se podíváme na aktivity v loňském roce, tak bych se rád zaměřil na jednu konkrétní oblast eh, a sice budoucnost práce. To znamená to, jak veřejné úřady mohou usnadnit přechod k novým dovednostem, jaký je úkol veřejných orgánů, jakým způsobem mohou provádět reformy v oblasti odborného vzdělávání, jak mohou zohlednit nové potřeby na trhu práce a jak také mohou zohlednit eh, různou míru vyspělosti trhu práce v našich partnerských zemích v roce 2019 si e, připomínáme 25. výročí našeho založení. Snažíme se dívat vpřed, ne až tolik vzad. E, rádi bychom 21. E, listopadu toto výročí oslavili tady v Evropském parlamentu, tak abychom si ho připomněli, abychom se s vámi podělili o budoucnost nebo o budoucí strategii ETF. Ta budoucí strategie je strategie do roku 2027, ETF strategie 2027. Velkou část loňského roku jsme strávili tím, že jsme se zabývali vytvářením této strategie. Snažili jsme se tedy nechat zhodnotit naší práci zvenčí, jestli tedy plníme to, co od nás naši partneři očekávají a jestli tedy jsme také v souladu s představami generálního ředitelství pro zaměstnanost také jsme získali input od třech, od třech nezávislých expertů jmenovaných evropských, Evropským parlamentem. Já bych chtěl všem třem poděkovat za informace, kterými přispěli k vytvoření naší nové strategie. Během pár minut bych ji chtěl představit. Snažili jsme se nejprve provést důkladnou analýzu toho, co se děje, co eh, tedy děláme v oblasti eh, dovedností. Dospěli jsme k tomu, že lidský kapitál se stává stěžením, eh, stěžení prioritou v mnoha evropských programech i z hlediska finanční pomoci. Uvědomujeme si, že v odborném vzdělávání došlo k zásadní změně, došlo k určitému otevření se směrem eh, tedy eh, lepšímu přechodu mezi vzděláváním a celoživotním vzděláváním. Eh, to všechno tedy může vést k lepší úrovni kvalifikace, k tomu, že se lidé tedy budou otvírat novým způsobům učení a že budeme podporovat celoživotní vzdělávání. Eh, to jsme tedy zahrnuli do naší nové strategie, která byla naším správní radou, naší řídící radou přijata eh, před letní přestávkou. Mm, klíčovou složkou jsou dovednosti, ale při bližším pohledu jde také o aktivní politiku zaměstnanosti, o politiku integrace, diferenciaci, pokud jde o různé nabídky. Snažíme se do toho zahrnout i celoživotní vzdělávání. Eh, snažíme se zaměřit eh, na celoživotní vzdělávání jako celek, na zkušenosti z celé EU a snažíme se také zaměřit na to, jak zkušenosti z EU můžeme přenést do našich partnerských zemí. A Chceme být také eh, ku pomoci evropským eh, legislativním orgánům, což eh, je velmi důležité. My se s vámi chceme podělit o naše zkušenosti, rádi se o ně podělíme s kýmkoliv, kdo o to bude mít zájem. Do budoucna naši strategii budeme rozvíjet na základě strategických partnerství s našimi Mm, partnery v rámci OSN, v rámci Mezinárodní organizace práce. To jsou naši klíčoví partneři a chceme k tomu zaujmout také diferencovanější přístup. To znamená, že chceme ušít tu nabídku na míru dotyčné zemi, o kterou jde a mhm. snažíme se tedy reagovat na její konkrétní potřeby. V tomto rámci se tedy vykrystalizovaly tři hlavní oblasti naší práce. Za prvé relevance dovedností, anticipace, tady velmi těsně spolupracujeme s kolegy z CEDEFOP eh, ze Soluně. Eh, právě jsme slyšeli pana ředitele, který říkal, že je tu celá řada metod, které eh, sdílíme, které jsou nám společné. To znamená, že se snažíme eh, zintenzivnit a maximalizovat naši spolupráci s kolegy v Soluni. Další věc, rozvoj dovedností a jejich validace v partnerských zemích. I tím tedy přispíváme k rozvoji našich partnerských zemí. Eh, snažíme se zajistit kvalitu dovedností a eh, snažíme se tedy analyzovat to, jaké jsou systémy eh, v jednotlivých zemích. Děkuji, to je všechno. Děkuji. A nyní pan Jordi Karel, což je ředitel ELA, e který je mezi námi nový. New mm, Já jsem takovým nováčkem a platí to také pro naše agentury. Eh, Evropský úřad eh, práce je v podstatě nový, jak mnozí víte. Tak nařízení bylo zveřejněno v červenci letošního eh, roku, tak jsme takovým novorozencem. Ve srovnání s ostatními kolegy je to tak, že ani nejsem vlastně reálným ředitelem, jsem dočasným ředitelem. Víte, že první měsíce ustavování eh, úřady ELA, který zatím ještě jako takový vlastně neexistuje, byla mm, komise pověřena tím, aby ustavila tento nový orgán. Někteří z mých kolegů jsou zde v sále. My velmi tvrdě pracujeme na zřízení tohoto úřadu. Budu velmi stručně vysvětlovat důvod vzniku tohoto úřadu. Myslím si, že to je orgán pro nás všechny velmi užitečný. A samozřejmě vám nemohu tolik říci k činnosti, protože, jak už jsem řekl, tento orgán eh, vznikl 31. Eh, července 2019. Chtěl bych nejdříve připomenout, že pan eh, komisař předseda Juncker v roce 2017 předložil návrh z roku 2018 v rekordním čase parlament a rada se shodly na nařízení ještě před koncem předchozího eh, parlamentního období. Šlo podle mě o velký úspěch. Eh, pan zpravodaj eh, z parlamentu velmi konstruktivně spolupracoval ještě za rumunského předsednictví. Díky tomu tento návrh teď existuje. Podíváme-li se na číselné údaje, tak mm, se to týká asi 70 milionů eh, evropských občanů, kteří žijí v jiné země než jejich původní eh, země. Asi 3 eh, milionů pracovníků jsou každý rok vysíláni v rámci Evropy. To znamená, že mm, tento úřad může být hodně užitečný. Proč se přišlo s návrhem na jeho ustavení? Komise nebyla v tom návrhu osamocená, protože parlament a rada reagovaly velmi rychle. A komise eh, zjistila, že zde máme čtyři výzvy, které je třeba řešit. Jednak je to otázka legislativy. Jak víte, komise a poté parlament a rada už aktualizovali některé eh, předpisy eh, v této oblasti, zejména například vysílání pracovníků. Ale důležité je teď vymáhání těchto pravidel. To je hodně složité v přeshraničních situacích. V rámci národního kontextu příslušní inspektoři mají plnou kompetenci, mají samozřejmě ještě podporu EU, ale není to tak složité. Mnohem složitější je to eh, v případě, eh, kdy je nutná spolupráce přeshraniční a v tom může tento nový úřad pomoci. Je třeba tedy eh, zlepšit vymáhání a prosazování pravidel. Potom administrativní spolupráce mezi jednotlivými orgány na různých úrovních Nejde jenom o inspektory práce, ale také jde o e, zprávu sociální zabezpečení a tak dále. Na úrovni EU už to existuje. Máme dobré příklady toho, ale nestačí to. Takže to, co jsme chtěli ještě e, potrhnout, tento typ spolupráce, pomoci mu. To je druhá výzva, kterou jsme identifikovali v komisi. Potom e, třetí oblastí jsou informace pro e, pracovníky, kteří chtějí být mobilní a také pro podniky, kteří chtějí, které chtějí nabírat zaměstnance přeshraničně. Těch informací je spousta v celé Evropě. Někdy jsou roztříštěné ty informace nebo nesnadno dostupné a e, úřad by mohl hrát důležitou roli a mohl by být významnou předanou hodnotu. A potom poslední výzva, kterou jsme identifikovali, byla fragmentace přístupu u všech těch komplexních oblastí volného pohybu. V členských státech jsou odborníci na vysílání pracovníků, ale například nerozumí sociálním zabezpečení, nebo naopak jsou tam odborníci na sociální zabezpečení, ale nerozumí oblasti volného pohybu. A my jsme chtěli mít jeden orgán na úrovni EU, který by vlastně toto všechno, eh, všechny tyto zkušenosti mm, skloubil. Eh, Kdy máme mobilitu pracovníků a myslíme si, že pro mobilitu pracovníků je to důležité. Na základě toho návrhu, který podpořila Rada a parlament, máme čtyři hlavní cíle jako náš úřad. Jednak jde o usnadnění informač- informací a služeb, potom eh, posílení spolupráce mezi vnitrostátními zprávami a potom eh, poměrně náročná výzva je eh, a vyplynulo to z diskuze mezi zákonodárci, kdy se ukázalo, že to je problémem, a to je mediace sporů mezi vnitrostátními zprávami a samozřejmě také podpora spolupráce eh, v boji proti eh, nelegální eh, nebo nehlášené pracovní činnosti. To jsou hlavní čtyři cíle. Potom samozřejmě mm, se to odráží v konkrétních úkolech. Máme v podstatě sedm úkolů jako agentura nebo jako úřad. Za prvé jde o informace. Chceme podpořit eh, národní orgány ve všech oblastech, které souvisí s mobilitou. A také spolupracovat. Chceme mít eh, jednotnou digitální bránu a integrovat zprávu eh, sítě, kde jsou veřejné služby jednotlivých zemí EU. Potom jde o spolupráci a výměnu informací mezi vnitro, mezinárodními zprávami, to znamená, nejde o to informovat veřejnost, ale jde o výměnu údajů mezi eh, národními zprávami. Tady máme určitou novinku v tomto aspektu. S ohledem na jiné agentury, které působí v oblasti sociální a zaměstnanosti, a to je vytvoření eh, národních styčných důstojníků. To budou úředníci, vyslaní členským státem a jejich úkolem bude poskytovat podporu nebo jako ten kontakt mezi sebou navzájem a také mezi tou jejich původní národní zprávou. To, že dáme dohromady všech těch 27-28 osob, že budou na stejné chodbě, budou moci se každodenně výdat, být v kontaktu, a zároveň budou mít výborný kontakt na národní zprávu, si myslíme, že toto povede ke zlepšení eh, interakce s národními zprávami a měl by, měl by to být jeden eh, z velmi důležitých rysů eh, nového úřadu. Třetí úkol má zajistit koordinaci a podporu společných kontrol, inspekcí. Nebudou prováděny v jednom členském státě, protože tady máme ten přeshraniční prvek takže půjde o společné inspekce té vysílající a přijímající země. A e, vždy je provádí e, současně e, ta jedna i ta druhá národní zpráva, proto tam je uvedeno to společný nebo spojený. Oproti tradičnějším agenturám je tady další změna a to je provádění analýz a posouzení rizik v oblasti mobility, a potom pátý úkol, e, podpora budování kapacit národních zpráv, tím, že například e, zajistíme školení a zlepšíme e, schopnosti pracovat v mezinárodním prostředí. Za šesté, integrovat nebo zapracovat dosavadní úspěchy, a to Evropskou platformu pro boj s nelegální prací. Bylo to zatím poměrně úspěšné, takže nechceme na tuto platformu zapomenout a naopak ji chceme integrovat do eh, Evropského úřadu práce ELA. A na závěr, což je jedna z novinek a je to důležité, a to je zefektivnění a posílení mechanismu eh, mediace eh, a řešení sporů v případě, že se objeví nějaký spor mezi členskými státy, pokud jde o uplatňování práva Unie v oblasti mobility práce. Řešíme tedy volný pohyb, mm, sociální koordinace nebo ten mechanismus sociální koordinace, vysílání pracovníků a samozřejmě se to týká veškerých odvětví, o tom není pochyb. A zvláštní význam eh, klademe na silniční eh, dopravu, protože tam je to velmi mobilní eh, odvětví, takže na ně bude kladen velký důraz. Jde o mezinárodní silniční dopravu. Samozřejmě tento orgán nevznikl někde ve vzduchoprázdnu, nebude působit ve vzduchoprázdnu, budeme úzce spolupracovat s platformou eh, pro boj s nelegální pracovní činností, potom se sítí EURES, budeme mít eh, koordinační kancelář, která bude integrována do eh, úřadu ELA. A také tady máme různé expertní sítě k vysílání pracovníků, eh, mobilitě, které už existují a to chceme integrovat. A myslíme si, že tím, že všechny ty skupiny a sítě spojíme, takže tím dosáhneme synergii a také efektivity při používání veškerých nástrojů, které máme k dispozici. A samozřejmě budeme muset spolupracovat také s ostatními evropskými orgány a iniciativy, zejména eh, samozřejmě se stávajícími agenturami, o tom není pochyb, ale jde také o spolupráci s eh, Eurojustem a Europolem. Hovoříme totiž o eh, národních inspekcích a můžeme se tedy dostat k tématům, které se týkají také Europolu nebo Eurojustu. Jaká je řídící struktura úřadu ELA? výkonný ředitel. A budeme mít samozřejmě postup pro eh, eh, nábor eh, toho faktického výkonného ředitele, to bude spuštěno brzy. Potom budeme mít management board, řídící radu, bude zajišťovat strategii a potom tam budou účastníky členské státy, budou tam také zástupci komise v řídící radě, také expert jmenovaný parlamentem a zástupce Mm, jak zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. Není to omezeno na země EU, ten eh, rozsah je širší, eh, bude se to týkat také Islandu, eh, Norska, Švýcarska, tedy zemí, které respektují evropská pravidla pro mobilitu. Budeme mít skupinu zainteresovaných subjektů, to bude takový širší, širší spektrum zastoupení sociálních partnerů, Ehm, jde zejména o poradní roli pro eh, řídící eh, orgán a vždy, když řídící orgán bude mít přímo nějaké důležité eh, rozhodnutí, tak tato skupina ehm, bude sloužit jako poradní orgán. Máme také časový harmonogram, který vyplývá z nařízení. máme tady pětiletou hutu která vlastně teď začíná běžet. Postupně ELA bude nabírat eh, různé úkoly, které zatím provádí komise, například ta Evropská platforma pro boj eh, s nelegální prací. Bude se postupovat progresivně. Budeme postupně nabírat eh, zaměstnance. A samozřejmě nelze zapomenout, zapomínat na kontinuitu tak aby eh, služby, které dnes poměrně hladce fungují, tak aby nedošlo k jejich přerušení. Chceme se vyhnout jakémukoliv narušení služeb. Na konci pětiletého období, kdy už úřad eh, pojede na eh, plný plyn, tak by měl mít kolem 140 zaměstnanců a 50 milionů euro rozpočet. Letos Mm, kdy máme před sebou 4-5 měsíců činnosti, těch činností není moc, tak rozpočet je mnohem skromnější, 2,1 milionů. Takže tam dojde k výraznému nárůstu. Jaká je současná situace? Jak jsem řekl, komise eh, hodně aktivně pracuje na eh, vytvoření eh, tohoto úřadu. Už jsme zahájili nábor chtěli bychom mít asi 20 eh, zaměstnanců do konce roku a asi tak 60 osob by eh, měly pracovat eh, pro úřad do roku 2020, to znamená poměrně ambiciozní plán, zejména s ohledem na to, že ten mm, náborový proces je poměrně těžkopádný nebo náročný. Řídící rada se poprvé sejde příští měsíc, 16. a 17. října. všichni zástupci členských států, eh, odborů, parlamentu, agentur budou také zastoupeny a budou diskutovat. Jednak se budou, budou přijímat pravidla například typu jednací řád a tak dále, tak tam budou hm, také před nimi dva hlavní úkoly. Za prvé přijmout a podpořit zveřejněním eh, vlastně popisu těch pracovních pozic konkrétně pro eh, výkonného ředitele tak abychom mohli co nejdříve zahájit eh, ten mm, proces náboru a potom by měla proběhnout diskuze o pracovním programu eh, na rok 2020. Já jsem hovořil o těch sedmi úkolech, které máme a je zjemné, že těch sedm úkolů nebude úřad schopen provádět od úplného začátku. To znamená, řídící rada bude muset přijmout strategické rozhodnutí o tom, co je prioritou mezi těmi sedmi hlavními úkoly vybrat dva, tři úkoly, které považuje za nejdůležitější a na nich by se mělo začít pracovat v roce 2020. Jakožto dočasný ředitel eh, nemohu eh, předbíhat teď rozhodnutí rady. Proběhne o tom diskuze, první otevřená diskuze v říjnu a předpokládáme ještě další setkání na začátku prosince, tak aby eh, rada mohla skutečně přijmout rozhodnutí a říct nám, jakým směrem se máme pustit v roce 2020. To jsou asi tak hlavní body. Samozřejmě asi víte, že sídlem eh, úřadu bude Bratislava. Úzce spolupracujeme se slovenskými orgány, tak abychom jim pomohli v přípravě té budovy, která už existuje, tak aby byla um, připravena na přijetí těch nově nabraných pracovníků. Na závěr bych chtěl říct, že si uvědomujeme to, že zřízení Evropského úřadu práce vede k mnohým očekáváním, máme hodně nabitou agendu, týká se to také nové komise, předsedkyně, paní van der Leyen, implementaci dobře fungujícího úřadu zařadila do eh, dopisu eh, pro hm, Nikola Schmidta. Je tedy důležité, abychom začali správně, abychom měli strategické pokyny od eh, řídí, řídící, pro řídící orgán, to je tedy věc pro parlament a radu, tak abychom se mohli opravdu už pustit do práce. Děkuji za slovo. Eh, pane Karel, protože budete v Bratislavě, což je mé domovské město, jsem vám dovolila přetáhnout vyhrazený čas. Ale čas, který vidíte na obrazovce, není reálný. Já jsem totiž zapomněla eh, zastavit eh, timer, časovač, takže neuvedl jste 25 minut, ale 15 minut. A to nás přivádí k prvnímu kolu otázek. Takže nejprve dostanou slova čtyři koordinátory a začíná pan Radke. Prosím pěkně. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte, abych všem poděkoval za prvé za jejich cenou hodnotnou práci, která představuje přidanou hodnotu nejenom pro nás, ale pro zaměstnance i podniky. A samozřejmě chci srdečně poděkovat za to, že jste k nám přijeli. Paní předsedkyně poukázala na to, že tady máme mnoho nových poslanců ve výboru a pro všechny nové poslance je jistě velice důležité se od vás také dozvědět dojmy z první ruky a informace zejména u té agentury, pro praco, agentury práce. Tady mm, jsou velice zajímavé věci, proto je hezké, že jste přijeli k nám. Konkrétně dva body. Za prvé, pan Zíbel hovořil o tom, že se ve své práci chce zasazovat také o to, aby tady existovalo stejně hodnotné vzdělávání i v rámci tedy učňovského vzdělávání. To mě velice oslovilo. A na druhé straně tady vidím také problémy. Mm, eh, my určitého vzdělávání nemáme vůbec žádnou kulturu, eh, kde se říká, no tak trošku tady budu pracovat a tím budu hotov, aniž by to bylo nějakým způsobem sformalizováno a to zejména s ohledem na krizové situace je extrémně obtížné. Nemám-li žádné formalizované vzdělání. A druhý bod, eh, ku příkladu v mé zemi, v Německu, Tady podle chápání mnohých je vzdělání něco eh, pro ty, eh, kteří byli příliš hloupí na to, aby se prosadili na univerzitách, tedy toto učňovské vzdělávání. A pak slyším hlasy, že to tak vůbec není. Když se podíváme, kolik podniků kotovaných na burze mají v představení lidi, kteří mají v úvozovkách jenom učňovské vzdělání, například předseda Bayer, akciové společnosti Bayer. A dnes už to vypadá trochu jinak a proto má konkrétní otázka, mm, jak chcete zvrátit tuto situaci a u agentury ILA, tady bych rád věděl, vy jste pokázal na to, že třeba dodržovat pravidla, to je pravda, ale zejména pro, při vysílání máme problém, že máme také státy, které se neřídí pravidly. Hmm protože eh, všichni eh, poslanci dostávají stížnosti týkající se byrokratické nákladnosti, byrokratické zátěže a Francie, Belgie a Rakousko tady jurisdikce eh, Evropského soudního dvora s ohledem na takzvané označování Einstein. Ähm, äh, na ten formulář A1. Čili já bych rád věděl, jak vy osobně hledíte na roli Eli eh, právě eh, při problematice odbourávání byrokracie, zejména s ohledem na ten formulář A1. A také nechceme, aby podniky se utápěly v byrokratické práci. Paní Bišov, prosím. Děkuji vám mnohokrát, děkuji všem za jejich prezentaci. A protože máme 70 nových členů v našem výboru, je velice zajímavé dovědět se od vás vaše priority. A také bych ráda připomněla, že Evropský parlament hrál klíčovou roli při rozhodování a koncipování celé řady těchto agentur a že e, tady v našem výboru je specifický zájem o tyto agentury. Všichni e, jste se zmiňovali o digitalizaci, o nezbytných změnách, o migraci, o demografii. A mě nesmírně zajímá, ráda bych se tady dozvěděla, jaké máte klíčové priority, co se týče implementování sociálního pilíře v souvislosti s těmito změnami. A pozorně jsem naslouchala všem zajímavým přednáškám a jak celá řada z nás už řekla, máme tady mnoho nových kolegů a proto eh, je třeba uvědomit si, že vaše práce je velice důležitá. Když se podíváme také na volný pohyb osob, je třeba že potřebujeme lepší koordinaci, ale také lepší kontrolu. A já bych se chtěla zeptat, Jednou z klíčových záležitostí, o kterých hovořil ještě současný předseda komise Juncker, bylo, on tady hovořil před parlamentem, než se stal předsedou komise, že se chcí, chce řídit zásadou stejný plat za stejnou práci a zda se toto nějakým způsobem odrazí i ve vašich prioritách. Děkuji mnohokrát za Renew Europe, pan Pistar, Pislaru. Děkuji mnohokrát, že jste nás seznámili s vašimi projekty, s budoucností vašich agentur i s tím, jaké úlohy jste hráli. Eh, to zdůraznilo význam alespoň tří zásadních věcí naší práce. Za prvé, prokázali jste, že tady potřebujeme politiky založené na údajích, datech, osvědčené a založené tedy na důkazech. Potom demografie, digitalizace, eh, kreativita při vytváření nových pracovních příležitostí za zohlednění migrace. A třetí věc, která je velice důležitá, je eh, mít také tyto výzkumy veřejného mínění a sledovat názory občanů. Eh, tady zaznělo také Jedna věc, já jsem stínovým zpravodem pro systémy sociálního zabezpečení a slyšel jsem, že ELA bude skutečně tím, eh, tou agenturou, která bude sledovat implementaci těchto politik. Eh, zdá se, že tedy ambice digitalizace systému sociálního zabezpečení trvá velice dlouho. No, otázkou tedy je, jak na to hledíte. Hledíte, jak prostě mm, dosáhnout toho, eh, abychom se soustředili na občany a ne na instituce jako takové. A potom co se týče výzev pro nové dovednosti, to se mi velice líbilo, tato přednáška eh, o učňovském vzdělávání. My si uvědomíme, uvědomujeme určité meze, které jsou stanoveny ve smlouvách, ale eh, jak zaintegrovat učňovské vzdělávání do, celo, eh, do vzdělávacích systémů? Děkuji vám mnohokrát. To bylo jenom pár mých otázek. Děkuji za zelené paní Marie Petrhansen. Ano, děkuji. Děkuji za vaši práci, jistě je velice důležitá a směrem k pohybu k více sociální Evropě. Pro mě bylo zajímavé vyslechnout si informace o vaší práci. Já mám otázku týkající se toho, co jste řekl vy, pane Menendez Valdez, kdybyste nám mohl říci něco více na základě zprávy, kterou děláte v rámci genderové rovnosti, je to srovnání mezi čtyřmi zeměmi. Jaký máte názor na to, co v legislativě funguje a jak tedy na to hledíte z krátkodobého a dlouhodobého měřítka? Děkuji mnohokrát a teď paní Žame za ID. Není tady, je tady někdo jiný za ID? Není. EKR, paní Rafalská, paní předsedkyně, dámy a pánové, eh, chtěla jsem vám velice poděkovat za to, Eh, že jste mm, nám představili výzvy, před nimiž agentury stojí. Již 40 let eh, fungují některé, některé byly teprve vytvořeny, jako ku příkladu ELA. To bylo všechno nesmírně zajímavé. A bylo to také zajímavé z toho důvodu, že část poslanců eh, je tady v prvním legislativním období a proto chci moc poděkovat. Máme tady společný jmenovatel při výzvách, kterým čelíme. Stárnutí obyvatel například, otázka celoživotního vzdělávání, digitální přechod, výzvy, které s tím souvisejí a konečně také hrozby. Eh, které eh, se objevují na trhu práce a které jdou ruku v ruce právě s demografickými změnami a v souvislosti také v kontextu migrace. Eh, chci se zeptat agentur všech, do jaké míry jste spokojeni s tím, že vaše víceleté programy jakým způsobem jsou realizovány v jednotlivých dokumentech a v praktikách, politikách jednotlivých členských států. Váží si toho členské státy, využívají toho. A za druhé, vyslechli jsme si prezentaci Eli. My všichni ehm, máme velká očekávání vůči této agentuře. Eh, protože třeba chránit práva eh, těch mobilních pracujících, eh, proto jsme tady pracovali na legislativních změnách týkající se směrnice vysílání pracovníků. Já také hovořím ve jménu vyslaných polských pracovníků. Je jich více než 500 tisíc Ehm, mobilní, tedy vyslaní pracovníci, jsou velkou skupinou obyvatel a my si uvědomujeme, že to jsou zaměstnanci, eh, kteří se stávají často oběťmi vykořišťování. Mm, někteří lidé neovládají mateřštinu eh, země, ve které pracují. Dochází tady často ke zneužívání. Máme tady sice národní úřady eh, starající se o kontrolu práv zaměstnanců. No já jenom doufám, že se to bude prosazovat i na evropské úrovni a ještě jednou děkuji všem za vaše prezentace. A ještě bych se ráda zeptala ši. Vidíte tady také nějaké zvýšení onemocnění eh, v důsledku depresí a jiných psychických onemocnění? A potom otázka v souvislosti se stárnutím obyvatel. Eh, otázka snahy o udržení zdraví. Je to v nějak ve studiích zohledněno? Protože ze studií vyplývá, že lidé mají pracovat stále déle, ale já se chci zeptat, zda tady existují nějaká omezení. Zohledňuje se to také ve vašich studiích. Děkuji mnohokrát. A za GUE pan Willemsen. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám všem za to, že jste přišli. Děkuji vám za vaše úsilí. Já bych se rád soustředil na Elu jako na nového žáka ve třídě. Začnu něčím, co je možná takovou obecnější otázkou, eh, protože brzy eh, bude tedy ta řídící rada eh, na první schůzi v ELE a já si myslím, že je nesmírně důležité, abychom zabezpečili také prezenci odborů. A rád bych podtrhl, že skutečně doufám, že tato mm, doložka důvěrnosti, která je tady obsažena, nevyloučí sociální partnery. Předpokládám, že jste s tím souhlasili, ale myslím, že je to důležité zdůraznit. A potom mám ještě otázku na vás, pane Chordy Kurele. A rád bych se vás zeptal, jak ELA konkrétně bude prosazovat sociálně partnerské politiky? Je to v článku 8 eh, jednacího řádu ELA, což znamená, že sociální partneři na národní úrovni se mohou obracet na ELU budete iniciovat nějaké společné inspekce z tohoto podnětu třeba. Já se o tom zmiňuji, protože by to mělo být zásadní práci Eli, kdyby měla tady dobře fungovat. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste přišli a že jste nás seznámili s vaší vynikající prací. Thank you very much. Děkuji za všechny dotazy. Již jsme sepsali seznam členů výboru, kteří chtějí položit dotaz v druhém kole. Nyní tedy si vyslechneme do, e, odpovědi našich hostů a jelikož většina dotazů byla směřována na Elu, tak začne pan Karel a následně e, promluví pan Jürgen Zíbl. Takže pan Karel dostane slovo jako první. Za prvé mi dovolte, abych se omluvil za to, že jsem ve svém úvodním projevu hovořil tak dlouho. Ale protože jsem tady nový, tak bylo potřeba vysvětlit, co děláme. Nejprve mi dovolte přednést jeden obecný komentář v odpovědi na vaše otázky. Já si myslím, že bychom si měli mít jasně uvědomit, v čem spočívá role ELI ve srovnání s dalšími institucemi EU, ať už je to komise, parlament nebo rada. Role Eli spočívá v tom, že se snažíme informovat eh, o přezraničních otázkách. Naší, naším úkolem není vytváření nové legislativy. To je velmi důležitá věc. Eh, otázka, mm, která zazněla, se týkala stejné odměny za stejnou práci. My tu máme směrnici, která eh, byla oznámena panem předsedou Junkrem eh, v jeho prvním projevu před parlamentem. Ta směrnice je přijatá, nevstoupila v platnost, ale role Eli my samozřejmě musíme mít na paměti také to, že komise má za úkol být strážkyní smluv ta musí tedy kontrolovat to, jestli tedy členské státy transponují směrnici do svého vnitrostátního práva. To je úkolem komise, ale pokud se podíváme na praktickou stránku věci, tak my se snažíme o to, aby vnitrostátní orgány mezi sebou navzájem eh, spolupracovaly a zjišťujeme, že tedy ta směrnice není dostatečně eh, naplňována a to mě tedy eh, přivádí k otázce pana Radkého, pokud jde o byrokracii. Eh, vy jste to vysvětlil velmi dobře. Ano, někdy je to tak, že ta pravidla jsou velmi případná, ale někdy není jednoduché je aplikovat a ta aplikace prostě neprobíhá dobře. E, v tomto ohledu je naprosto klíčová spolupráce vnitrostátních orgánů. E, ta spolupráce je dobrá, ale není dostatečná a proto tedy musíme vytvořit vztah důvěry mezi jednotlivými vnitrostátními orgány, e, tak aby vnitrostátní orgány chtěly navzájem spolupracovat. A to souvisí s dvěma věci. My za prvé potřebujeme mít skutečná pravidla. Musíme zajistit, že ta pravidla, která se vztahují na vnitrostátní orgány a která souvisí tedy s jejich komunikací, aby ta pravidla platila. Eh, a to je také jeden z cílů toho návrhu, který je v tuto chvíli na stole. To je první věc. My tedy chceme změnit právní rámec. A až tedy ten právní rámec bude změněn a vstoupí v platnost, tak potom tedy chceme zavést novou kulturu spolupráce. A v tomto ohledu bude naše agentura ELA hrát svoji roli. My doufáme, že tady, tady bude fungovat mechanismus spolupráce v oblasti e, sociálního zabezpečení a to bude klí- zásadní role ELI. Řídící rada musí Eh, dát tedy jednoznačné instrukce vnitrostátním orgánům. Pan Pislaru se zmínil o informačních systémech. Jak víte, my velmi těsně spolupracujeme se členskými státy, snažíme se vytvořit eh, elektronické evropský elektronický systém in, výměny informací o sociálním zabezpečení. Je to projekt velmi složitý, těžkopádný. My musíme sladit mnoho evropských institucí, takže je to velmi složité. Eh, musíme do toho zapojit členské státy a další země, které aplikují naše pravidla. Nyní jsme tedy v závěrečné fázi, to znamená, že doufám, že tato výměna informací bude brzy možná a to velmi zjednoduší život občanů. Ono to nepochybně závisí i na nové komisi. Já jsem pouze dočasný ředitel ELI, to znamená, že mi nepřísluší, abych o tom hovořil, ale počítáme s tím, že tady bude zahájen projekt, o kterém už jsme hovořili. Jde o eh, evropské číslo sociálního zabezpečení. Uvidíme, do jaké míry to komise bude nadále podporovat. Nepochybně by to byla velká změna v životě občanů. Já vím, že to nebude ze dne na den, ale do budoucna by každý měl elektronickou kartu. Další otázka byla obecné povahy a týkala se agentur eh, Ptala se na to paní Rafalská, jaký je dopad práce eh, agentur. Jde o vyslané pracovníky, o ty, kte, o ty kteří tady trvale pracují v jiné zemi. My máme legislativu, která pokrývá všechny aspekty pracovního života a v tomto ohledu tedy musíme dodržet kvalitu, eh, rovné eh, zacházení mezi zaměstnanci z hostitelské země a e, z jiných zemí. Já si myslím, že Ela v tom může sehrát jednou roli. Ta, jednu roli. Ta nedávná směrnice z roku 2014 žádá členské státy o to, aby měli řádný mechanismus, díky němuž budou schopni eh, monitorovat dodržování základních eh, právních předpisů. Ta směrnice z roku 2014 tedy žádá po členských státech, aby vznikly také eh, speciální orgány, které se budou zaměřovat na sociální partnery a já si myslím, že náš orgán ELA bude, bude schopen tyto jednotlivé vnitrostátní orgány koordinovat v rámci evropské sítě. Doufám, že tedy nový e, ředitel sem bude moci po nějaké době přijít a ukázat vám, jaký e, dopad naše agentura měla dánská kolegyně se ptala na roli odborů. Ano, je to tak, že eh, odbory budou součástí řídící rady a budou tedy vykonávat tu eh, funkci, která eh, jim přísluší. Takže s nimi spolupracujeme velmi těsně chceme zajistit, že tady co možná, aby co možná nejrychleji vznikla skupina eh, těchto zúčastněných stran. A pokud o článek 30, tak víte, že to nebyl vůbec jednoduchý článek, bylo potřeba tedy vést velmi těžké diskuze. Náš úřad určitě bude řešit veškeré stížnosti i stížnosti sociálních partnerů. Nicméně víte, že sociální partneři mají specifickou roli v určitých členských státech. Eh, vy jistě víte, o kterých členských státech hovořím. Jde o inspekce práce. Eh, v některých eh, členských státech to připadá sociálním partnerům, v jiných státech ne. A proto jde o to, abychom tedy na tom mohli spolupracovat, ale abychom zároveň byli schopni zohlednit jednotlivé e, národní systémy. Děkuji, pan Zíbel, a následně dostane slovo pan Valdes. Děkuji. Nejprve otázka pana Radkeho. Já s vámi plně souhlasím. Odborné vzdělávání by mělo být rovnocené. A nyní k vaší otázce, která se týká formalizovaného tréninku, to znamená, že by to mělo být srovnatelné napříč členskými státy, s tím také naprosto souhlasí. My se o to v CDFOPu snažíme. Nabízíme tedy přeshraniční sdílení zkušeností. Eh, ku příkladu nyní máme projekt s Maltou a se Slovenskem a snažíme se o to, aby tedy podpořili podsílili eh, svoje politiky, svoje postupy, ale eh, jde spíše o to, že jim pomáháme, nejde o to, že bychom je nějak instruovali. Já si myslím, že to musí být založeno na vzájemném partnerství mezi vnitrostátními orgány a naší agenturou a musím říct, že bychom v tomto hledu mohli tedy uvést několik dobrých příkladů. A nyní, jestli tedy je to považováno za rovnocenou cenu také, nebo cestu také ve, v soukromém sektoru. Já osobně pocházím ze soukromého sektoru a mohu říct, že zaměstnavatelnost je pro zaměstnavatele naprosto zásadní a odborné vzdělávání je model, který eh, za, zaručuje mladým lidem zaměstnatelnost protože se učí i ty aplikované věci. K tomu se ještě za chvíli vrátím. A nyní ještě jednu věc. Já jsem ze společnosti, kde eh, tedy osm eh, nebo z osmi zástupců managementu tři začali jako učňové. Já osobně odborné vzdělávání nechápu jako e, strop kariéry, naopak jako základ kariéry a já si myslím, že bychom měli zajistit, aby ve všech členských státech ty systémy byly navzájem prostupné. Nyní e, na odpověď na otázku pana Pislárua kombinace teoretického a praktického vzdělávání. Já si myslím, že odborné vzdělávání je prostě ten model, který něco takového zaručí, protože vždycky kombinuje teoretické hodiny s eh, praktickou eh, stáží, s praktickou zkušeností, ať už to je přímo v podniku nebo v dílnách té školy. To znamená, že eh, to skýtá celou řadu příležitostí je tu mnohem více šancí aplikovat nebo se věnovat aplikovanému vzdělávání než v akademické sféře. Jde o to, že tato kombinace praktického a teoretického vzdělávání by měla být přenesena také do vyšších úrovní vzdělávání. A nyní paní Rafalská. Eh, ona směřovala svoji otázku na nás, na všechny. Eh, ptala se, jak co nám vlastně agentury přináší. Já jsem například ve své práci využil výsledky práce SEDEFOPu, protože musím říci, že mají skvělé dokumenty, skvělé informační materiály, které mě pomohly se informovat o tom, jak systém vzdělávání funguje v jednotlivých členských státech a co je tedy potřeba vzít v potaz. To znamená, že eh, to tady nejsou, ne, toto není vědecký eh, důkaz, já vím, ale Eh, je to zkrátka tak. My jako kolegové eh, naši práci vzájemně využíváme. Eh, například publikace, počet downloadů v roce 2018 přesáhl 300 tisíc, počet návštěv 600 tisíc, Europa s více než 6 milionů návštěv. Byli jsme citováni v politických dokumentech ve 200 případech. Eh, také jsme více, více než 600krát byli citováni v akademické literatuře. Eh, to znamená, že za to musím pochválit svoje pracovníky v Soluni, kteří jsou skvělí a dokážou tedy oslovit eh, mnoho lidí, kteří tedy působí jak v té praktické, tak v té teoretické oblasti. Já si myslím, že se mi podařilo odpovědět na všechny otázky, které se mě týkaly, takže děkuji. Děkuji a nyní tedy dostane slovo pan Valdés a následně tedy pa- paní uh, Sedláček. Děkuji za všechny připomínky a otázky. Začnu některými otázkami jednotlivých eh, europoslanců, které se týkají um, stejnému platu pro muže i ženy, e, stejný plat za stejnou práci. Je to věc, na kterou budeme pracovat. Příští rok budeme implementovat další e, e, kolo průzkumu evropských pracovních podmínek. Spousta toho souvisí s pracovní dobou, flexibilitou, podmínkami na pracovišti a tak dále. Rovnováhou mezi soukromým a pracovním životem, otázka platů, informace k tomu budou v rámci tohoto průzkumu k dispozici. Asi by stálo za to zdůraznit, že mm, pokud jde o také ten počet hodin, kteří eh, odvádějí pracovníci a kolik by hodin by chtěli pracovat, tady je také rozdíl. Například u osob, kteří se, které se o někoho eh, starají, tady mají nějakého závislého člena rodiny. A raději by eh, pracovali menší počet hodin. Pro další eh, víceletý rámec chceme navrhnout nový průzkum, kde se budou kombinovat eh, prvky evropského, evropské eh, kvality života a potom těch evropských podmínek, ty dva průzkumy. Chceme mít ucelený obrázek o rovnováze Eh, mezi soukromým a pracovním životem. Máme zde ženy, muži a eh, některé osoby se vůbec nedostávají na trh eh, práce. A pokud budeme zkoumat domácnosti a dělat průzkum v domácnostech, tak budeme mít ucelenější obrázek. Budeme tam mít i občany, kteří nepracují nebo nejsou na trhu práce, potom otázka rozdělení rolí, placená, neplacená práce a tak dále. Transparentnost v platech. Paní Petr Hansen se ptala na eh, transparentnost mest. My jsme k tomu zveřejnili zprávu, byla tam doporučení pro celou řadu členských států. V podstatě máme, když to hodně zjednoduším, dva hlavní modely. Eh, některé země jsou mm, náročnější, pokud jde o podávání zpráv podniků. Ty jsou často poměrně rozsáhlé a je to restriktivnější, musí zveřejňovat eh, určité základní informace. Oboje má své výhody, nevýhody. Pokud jste náročnější, tak máte větší množství informací pro vaše analýzy, ale máte menší úroveň dodržování. Pokud nejste tak nároční, nemáte tak velké požadavky, tak eh, vaše požadavky jsou mnohem více dodržovány, ale nemáte tolik informací k dispozici. My eh, chceme na tomto ještě zapracovat a víme, že země, které toto implementují, tak se chceme podívat na to, jak je to zatěžuje a doufám, že to bude užitečné. Jaké jsou priority, nebo ty obecné priority? Paní Bishop hovořila o implementaci, mohla bych o tom hovořit hodiny, a tolik času nemáme, ale zdůrazním to, že eh, máme dva hlavní semantické přístupy, které navrhujeme pro další víceleté období. Je to jednak sociální soudržnost a konvergence, tam jsou dvě vrstvy eh, sociální eh, konvergence eh, v Evropě a celý ten proces, který s tím souvisí. Souvisí to také s komisí, evropským semestrem a tak dále. A chceme zjistit, co vlastně se konkrétně děje, pokud společnosti v členských státech se zbližují. A potom otázka změn a transformace. Velká část souvisí s digitalizací, máme tam také klimatické změny, A v jedné z prezentací zaznělo také, že se hodně řeší problémy restrukturalizace, která nás čeká. Nejenom s ohledem na změny ekonomického cyklu v následujících letech. Je to věc, kterou je třeba sledovat. Už jsme v tom udělali určitou, eh, určitý kus práce. Máme například eh, tu publikaci k platformám, před dvěma lety byla zveřejněna a budeme pokračovat v dosavadní práci. Budeme se dívat na výhody integrace trhu práce a také eh, na negativa, která souvisí se sociální ochranou, eh, tím stavem eh, zaměstnatelnosti u těch platformových pracovníků a tak dále. Na závěr ještě k otázce, jak sledujeme tyto věci. Máme výkonnostní výsledky, máme systém pro monitorování a vyhodnocování. Máme klíčové eh, ukazatele eh, výsledků, výkonnosti, 273 eh, EU dokumentů využilo financování a 82 jsou podle nás klíčové politické dokumenty. Jde hlavně o Evropskou komisi, protože má právo iniciativy, takže jsou hlavním uživatelem našich výstupů nebo naše zjištění. Komise tedy je, je hlavním uživatelem, ale celá řada eh, různých zpráv, je eh, zpráv z vlastní iniciativy a tak dále a jsou využívány například také v parlamentu. I vy používáte naše informace. Není to úplně omezeté, to využití. Eh, Úřad Mezinárodní organizace práce také s námi spolupracuje. To tež platí pro OECD, jejich data jsou také využívána a e, pak také celá řada akcí, kdy můžete přispět, byť hlavním iniciátorem je komise, ale parlament je také účastníkem. Pak také ten počet stahování, to jsem zmiňoval, e, citování ve vědeckých pracích. To je také e, důležitý nepřímý ukazatel pro nás, protože to nesouvisí až tak s tím, kolik nebo jak často je naše práce využívána, ale jak jsou naše výstupy spolehlivé. A mám podobné výsledky jako CDFOP. Je to přes 600 eh, citací ročně v různých vědeckých publikacích, což je velmi dobrý výsledek, který ukazuje na to, že informace od nás jsou ehm, odolné, jsou eh, spolehlivé. Děkuji za slovo. Paní Sedláček, máte slovo. A po ní bude následovat pan Onestýny. Eh, děkuji za položené otázky. Začnu poměrně širokou otázkou, která se týká našich vstupních údajů a podpory pilíře sociálních práv. Je to součástí našeho víceletého strategického plánu a programu, tak platí to, že cokoliv děláme, stavíme na požadavky, na požadavcích nebo otázkách, která, které vyplývají ze sociálního pilíře. To znamená, Máme za to, že eh, zdravé bezpečné pracoviště je lidským právem, což je také základ pro to, co vlastně děláme. Eh, zmíním několik z priorit. Už to zmiňovali všichni moji kolegové, a to je digitalizace. Eh, dokončili jsme takovou výhledovou aktivitu k digitalizaci. Byli jsme schopni předložit čtyři scénáře, které ukazují, co by se stalo, kdyby nastaly určité konkrétní okolnosti, například pokud by došlo k recesi, nebo pokud by chyběly investice v digitalizaci, nebo eh, jak je to s návrhy celoživotního nebo dlouhodobějšího vzdělávání. A toto je základem pro velký přehled, který připravujeme, řešíme jednotlivé detaily a zabýváme se preventivními opatřeními, která jsou zapotřebí, například práce s roboty, co to znamená pro zdraví, bezpečnost, když už nejsou v těch tzv. klecích, jak je to s umělou inteligencí, kdo vlastně přijímá rozhodnutí, kdo je ve vedení. To jsou všechno mnohé aspekty, které souvisí s bezpečností na pracovišti. A poté, až sfinalizujeme tyto projekty, tak se pustíme do kampaně eh, Zdravé pracoviště. Ta následující kampaň Zdravé pracoviště představuje hlavní tempo eh, v oblasti zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Souvisí to eh, úzce také s různými poruchami, s také psychosociálními riziky, což byl obsahem jedné otázky. Je to hodně důležité, že stále častěji se objevují duševní poruchy, duševní choroby, které souvisí s prací. Potom ty různé svalové poruchy, to je také důležité téma, je to jeden z důvodů dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo dřívějšího odchodu do důchodu. A připravujeme proto velký projekt na různé e, aspekty těchto poruch, včetně e, těch psychosociálních e, rizik budeme potom i kampaň, která bude zaměřena na tato témata. Potom další věc, kterou děláme, říkal, mluvila o tom také paní Fanabel, a sice horizontální téma, a to jsou mikropodniky a malé podniky. A sice jak eh, získat přístup k těmto eh, podnikům a samozřejmě také genderové aspekty. Potom k tomu, co říkala Juan, Jak to vypadá s implementací, jak to vypadá s naším pracovním programem, co děláme. Už jsem o tom hovořila, že naše situace je poměrně jedinečná, protože jsme síťovou agenturou, což znamená, že jsme pravidelně v kontaktu e, s národními sítěmi nebo orgány s těmi 28 členskými státy. Já jsem se minulý týden vrátila ze Slovenska, kde se mi dostalo plné e, zpětné vazby díky e, sítě, sítě členského státu, což je velmi pozitivní ale jak říkal už Juan, pravidelně provádíme průzkumy a e, výsledek od zainteresovaných subjektů byl e, velmi pozitivní, že více než 90 u těch e, partnerů, těch kontaktních míst, kontaktních sítí, tak potvrdilo, že používají naše materiály, naše výstupy, naši činnost každodenně. Na závěr byť jsem to už zmiňovala. Ano. Duševní choroby související eh, s prací jsou na vzestupu, to je pravda. Chtěla bych tomu uvést, že ty výhledové eh, aktivity, které se týkají digitalizace, eh, řeší prognózy dopadu na zdraví a aspekty těchto rizik, společenských rizik pracujeme s umělou inteligencí, eh, otázka těch, tě platformové online práce, jaké to má dopady na duševní zdraví. Je to věc, která probíhá, trochu zaostáváme, takže uvidíme, jaké to bude mít dopady na zdraví lidí. Poslední připomínka z mé strany je, že výsledky našeho průzkumu o nových vznikajících rizicích předložíme na konci letošního roku. Ehm, obslovili jsme 33 podniků a v dotazníku jsme poprvé doplnili také otázky na aspekty digitalizace, to znamená, dostane se nám zpětné vazby o tom, jaká je akceptace, jak se používá uh, tato věc, jaké to sebou nese výzvy, to znamená, na konci roku už budeme o něco moudřejší. Thank you very much. And now, uh, Mr. Onestini. Pan Onestini zodpoví první kolo otázek. Děkuji, já naváži na dvě věci, které jsou relevantní pro naši nadaci. Sociální pilíř i když spolupracujeme s třetími zeměmi, tak skutečnost, že první zásada sociálního pilíře je vzdělávání, odborná příprava, celoživotní učení, pro nás vytváří silný mandát spolupracovat s těmito zeměmi a eh, vidíme velký zájem také na úrovni eh, politik eh, na tom, jak je toto implementováno. Potřeba integrovaného přístupu ve vzdělávání, to je skutečně výzvou. Celoživotní vzdělávání jako slogan, to už slyšíme hodně dlouho Existují různé způsoby, jak toho dosáhnout, ale zejména v partnerských zemích, těch sousedních zemí Evropy, vidíme velký zájem na evropském přístupu k celoživotnímu vzdělávání a na tom, jak vyvíjíme různé modely, které by mohly být užitečné pro partnerské země. Máme tedy dispozici spoustu příkladů, na kterých teď pracujeme. Čímž se dostávám k připomínce na otázku, jak jsme spokojeni eh, s, s těmi konzultacemi, s tím, jak to funguje. No já si myslím, že vždycky je prostor pro zlepšení. Neměli bychom usnout na vavřínech. Ale pokud eh, na té naší straně se nám eh, daří stanovit ten rámec, tu matici v práci s třetími zeměmi, kde se snažíme mít přístup stavící na důkazech, je to poměrně složitá politická oblast, tak vidíme, že se věci mění, jsou v pohybu, ale řešíme také způsob, jak evropské instituce používají eh, své vnitřní informace z praxe. Vlastně dvěma způsoby. Jednak v rámci politického dialogu se zeměmi a v rámci za druhé projektů a programech. A vlastně z toho vyplývá největší podpora včetně finanční. V obou oblastech podle mne dosáhneme výborného pokroku, zejména v oblasti politického dialogu eh, spolu s Generálním ředitelstvím pro zaměstnanost, které koordinuje naši práci v rámci komise. Podařilo se nám eh, eh, mít mnohem větší integraci mezi tím, co vidíme, co poskytujeme jako vstupní údaje těm ze partnerským zemím a také mezi tím, jak evropské instituce vedou politický dialog. Prostor pro zlepšení tedy zde je, ale máme dobré příklady toho, jak ta práce, kterou odvádíme v daných zemích, může být použita potom eh, na politické úrovni a také na eh, úrovni projektu z hlediska financování. Děkuji mnohokrát. No, teď vy z vás, kteří se chcete účastnit diskusí a ptát se našich panelistů. Dovolte, abych vás požádala, abychom dodrželi dvouminutový časový limit. Já vám přečtu seznam řečníků. Madame Sparentak, Madame Sparentak, Madame Zalewska, Madame Ždanoka, Mr. Patton, Mr. Forles, uh, Mr. Kanev, Mr. Lenars, Madam Fernandez and Madam Langenziepen. So please we'll start. And Madam Brunet, as I can see. Okay, should be it. Uh, so we'll start with Madam Sut. Takže uh, začne paní Suter a připraví se paní Spartak. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám mnohokrát za všechny vaše nesmírně zajímavé prezentace. Jako nový poslanec jsem se mnohému přiučil. Měl bych specifickou otázku na paní Sedláčkovou. A sice s ohledem na bezpečnost zdraví při práci ve vaší strategii k tomuto tématu se budete zaobírat tím, je to skutečně povede k větší spolupráci mezi členskými státy a jakým způsobem budete chtít pohnout vpřed v tomto ohledu. A co se týče chemikálí a expozice vystavení se chemikáliím na pracovišti, Mm, jedná se o eh, jedno, eh, ty aktivní látky, neměli bychom spíše hledět na směsi, protože produkty, které jsou na trhu, obsahují tyto směsi a víte, že to je stále pokračující diskuse v této oblasti a za třetí mm, budeme mít zapotřebí určité evaluační období, čili hodnotit poté, protože teď tady máme různé analýzy týkající se drog a e, dalších, ale potřebovali bychom tedy nějakou následnou evaluaci v tomto ohledu. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní Šparnták a připraví se paní Zálevská. Děkuji mnohokrát. Mám tři otázky a pokusím se být stručná. První otázka se týká SEDEFOPu. Green Deal bude hrát prominentní roli v práci nové komise a my doufáme, že to přinese prosperitu všem. A proto mě zajímá, zda připravujete určité nástroje, nástroje pro, tu zele, pro ten zelený přechod a pro ty zelené ekonomiky na Eurofond. Tady bych řekla, že jsem ráda, když jsem viděla vaši zprávu o platformách jak jste se o tom již zmínil ve svém prvním projevu. A jednou z těch klíčo, jedním z klíčových závěrů je, mm, že třeba prostě snižovat eh, překážky, mm, které by, eh, a což by pomohlo k lepšímu přístupu na trh osobám s postižením a zranitelným osobám. Ale pak jsme se dověděli, že tady nejsou žádná, žádná specifická plavidla pro zaměstnance jednotlivých platform. A budete pokračovat v práci na tomto tématu? Budete dělat nějaké komparativní studie? Jakým způsobem můžeme zlepšit eh, situaci zde? abychom zabezpečili také ochranu eh, zdraví a bezpečnost práce pro tyto eh, lidi kteří pracují tedy pro jednotlivé platformy. Jakým způsobem jsou chráněni? Děkuji. Děkuji. A teď paní Zalevská a připraví se paní Ždanoka. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěla poděkovat mm, všem řečníkům. Hovoříme tady o budoucnosti a to díky práci všech těchto přítomných agentur. Ráda bych řekla pár svých připomínek. Občas máme dojem, že pracujete jaksi paralelně. Chybí tady zjevně vzájemná výměna informací a obsah se jaksi nepřijímá z jedné agentury do druhé. Mám pocit, že tady neexistuje dostatečná spolupráce a chybí mi výsledky a diagnoza. A když hovoříte o šetření veřejného mínění, to stále ještě není žádná odpověď na výsledky, jakých jste docílili. Jaké jsou hmatatelné výsledky, které dodáváte? A když hovoříme o vzdělávání dospělých a celoživotním vzděláváním, musíme také říci, že máme co dočinění s nejrůznějšími metodologiemi v jednotlivých členských státech a je velice těžké provádět tady nějakou komparatistiku. A a zároveň bych vás ráda pozbudila, abyste se podívali na systém vzdělávání v Polsku. Máme tady špatné systémy dalšího vzdělávání pro lidi, je to velice vzdálené od jejich bydliště. E, ti, co přijdou o práci, už těžko e, se přihlásí k dalšímu vzdělávání, protože se stydí za to, že nemají dostatečné kompetence já si myslím, že tady je třeba lépe spolupracovat. Co mi chybělo ve vašich prezentacích? Je třeba personifikovat studie. My se chceme dozvědět jména vědců, kteří dochází k závěrům ve vašich studiích. Děkuji. Paní Ždanoka a připraví se pan Pacen. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat za nás, za všechny za vaše prezentace. Mám otázky a připomínky k panu Menendesovi Valdésovi. Chci vám velice poděkovat eh, za výsledky vaší práce. Já jsem byla spolu s pravodajkou v tomto tématu a vy jste nám přispěli velice významným, významnou měrou vaší pomocí. Eh, hovořil jste o minimálním mzdě to zaznělo i v projevu Urzuly von der Leyen. Nevím, zda máte nedávná šetření a nějaká doporučení i v souvislosti s minimálním příjmem. Nejenom s minimálním mzdou, ale také s minimálním příjmem. A mm, příjmy domácností. Budete tady pomýšlet na nějaký nový výzkum Eh, veřejného mínění v souvislosti se snou zavedení o jeden způsob, jak mapovat příjmy domácnosti. Děkuji mnohokrát. Teď pan Paten, děkuji mnohokrát. Já mám tři a půl otázky. První otázka se týká odborného vzdělávání. Byl jsem překvapen, když jsem viděl, Eh, jak významné je odborné vzdělávání a jak je podceňováno. Zajímalo by mě, zda spolupracujete s vládami, se státy, ale rovněž s občanskou společností a mm, eh, jinými nevládními organizacemi, které stojí často velice eh, které stojí blíže jednotlivým občanům. A pak se chci zeptat na ETF. Nebylo by lepší, kdyby tu práci, kterou děláte, dělaly členské státy. Já nevím, proč ETF by měla pracovat v této oblasti na evropské úrovni. A moje třetí otázka je osobní otázka, omlouvám se za ní. Ale já mám plné zuby v panelů, eh, které se prostě kde se jenom mluví a Ehm, jako čtu ty věci o genderu, ale co my děláme a co děláte vy pro eh, rasové a etnické menšiny, aby eh, i tyto, tyto byly reprezentovány. Já bych tedy rád viděl nějaké plány, jak toto překonat, protože zdá se, že Evropská unie hledí směr, eh, hledí stranou. A mm, na základě těch dokumentů, které dostávám, Tady máte 125 milionů ročně dohromady, co stojíte nás daňové poplatníky. A dodáváte dobré odpovědi v souvislosti s výzkumem a tak dále, no to je dobré, ale cítím a někteří mý kolegové také, že eh, tady neexistuje nějaká jasná odpovědnost eh, týkající se mm, eh, rozpočtu. A děkuji. Teď pan Kaněv. Já budu hovořit řecky. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Také já chci poděkovat našim hostům. Bylo to nesmírně zajímavé a zejména ta čísla byla velmi zajímavá. A teď se obracím na zástupkyni Oši. 150 tisíc lidí umírá každý rok v Evropské unii v důsledku mm, nemoci z povolání, například na rakovinu. A teď máme novou zvolenou předsedkyni komise, která představila svůj program pro boj proti rakovině a je to pětiletý program a slyšel jsem, že máte nějaký nástroj, kde určitým způsobem se hodnotí eh, rizikový faktor, kterému jsou vystaveni lidé. Do jaké míry k tomu existuje nějaký přístup? Mají vůbec evropští občané samotný přístup k tomu? A pak se chci zeptat ještě za kolegyni, která musela odejít, jak to vypadá v případě burnoutu, čili vyhoření v souvislosti s netypickými eh, zaměstnaneckými smlouvami. Máte k tomu nějaké poznatky? Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já se chci zeptat především pana, předsed, pana ředitele CDFOPu. Chci poděkovat za vaše snahy, za všechno, co děláte v oblasti odborného vzdělávání i boj za to, aby se získal lepší rozpočet v této oblasti. Ale když se podíváme například na Bulharsko, tady máme spíš prohlubující se nerovnosti. V současné době trh práce eh, má nedostatek kvalitních, kvalitní pracovní síly a na druhé straně menšiny zůstávají mimo trh práce, buď díky permanentnímu stavu nezaměstnanosti, a nebo díky tomu, že pracují na tom šedém pracovním trhu, buď v Bulharsku nebo v západoevropských zemích. Zároveň celé regiony a dokonce země jsou konkurenceschopné pouze v rámci své levné pracovní síly nekvalifikované. Takže dvě otázky. Za prvé, nedomníváte se, že mimo administrativní a finanční úsilí je třeba také vyvinout větší úsilí pro propojení odborného vzdělávání a zaměstnanosti na trhu práce Europlate a Jaké je vaše hodnocení eh, na to spojení minimálního platu nebo minimálního příjmu a minimálního platu eh, pojištění pro ty nejzranitelnější skupiny? Pan Reynolds a připraví se další. Všem. Děkuji, paní předsedkyně. Před rokem a půl eh, komise představila Ela. A pro, eh, Elu a proto je eh, velmi uspokojivé, že už po roce a půl tu máme jejího ředitele, který nám představuje její eh, program. Já si myslím, že to je velký úspěch a eh, je to tedy úspěch komise, romuského předsednictví, ale také dalších kolegů a asistentů tady v parlamentu, kteří velmi eh, tvrdě pracovali na tom, aby to bylo možné. A nesmíme zapomínat na to, že parlament tedy musí jmenovat experta, který bude v řídící radě ELI budeme tam mít tedy silné slovo. Jsem velmi rád, že se již zveřejnila volná místa. Mm, na šest míst se přihlásilo mnoho uchazečů, to znamená, že e, to je tedy velmi populární záležitost. Doufám, že velmi populární budou i výsledky práce této, e, tohoto orgánu. My tu máme všechny agentury, e, nařízení o ELE je naprosto jasné je jasně z něj vyplývá, že ELA musí spolupracovat s dalšími agenturami velmi intenzivně, že musíme eh, se snažit o eh, synergické efekty, ale zároveň se vyhnout tomu, aby se vaše práce překrývala. A proto bych se rád zeptal, co uděláte pro to, aby ELA představovala přidanou hodnotu a jak tedy chcete spolupracovat do budoucna. A pán... Děkuji mnohokrát. <laughs> Dovolte, abych nejprve poděkovala všem řečníkům za mm, vaše prezentace, protože toto jsou naprosto ústřední témata pro náš výbor pro zaměstnanost. A chtěla jsem se zeptat na jedno téma, o kterém se hovořilo, ale chtěla bych to prohloubit, a to je téma pracovních podmínek, zejména v oblasti ochrany zdraví. Eh, v našem výboru jsme znepokojeni, jakým způsobem Eh, chce postupovat v tomto tématu Evropská komise, protože tady vůbec není v portfoliu příslušného komisaře sociální záležitosti a zdraví. A přece pracovní zdraví je tak důležitá zásada a věc, na které se musí pracovat i na evropské úrovni, čili všechny agentury které jsou zde, budou hrát eh, zcela zásadní roli. My eh, z politické skupiny socialistů jsme žádali, aby v tom portfoliu se objevila také koncepce zdraví v pracovním kontextu. Tady se pouze hovoří o pracovních podmínkách, ale vůbec tam ten pojem zdraví neexistuje. Tak se já chci požádat o opravdu úzkou spolupráci mezi agenturami s komisaři, kteří to mají příslušném portfoliu, zejména tedy s komisařem, který bude mít na starosti práci. Vím, že v OŠE se pracuje velice eh, konkrétně na těchto otázkách a Eurofondu tady je koncepce, která mi přijde velice inovativní, týkající se trvaly udržitelného rozvoje. Tady eh, musíme pracovat na multidimenzionální úrovni, jak zdůraznil pan ředitel. Zcela konkrétně se musíme také snažit o trvale udržitelné eh, pracovní možnosti občanů. Děkuji paní Langziben. A pan, paní Brune se před, po, uh, připraví. Paní předsedkyně, vážení kolegové, milé kolegyně, děkuji vám, refer, milí referenti, za vaše přednášky. Celá řada věcí už zazněla. To je vždycky takový zvláštní osud, když se člověk dostane ke slovu až nakonec. Já bych se ráda zeptala na eh, potíže se zády. Paní Sedláček, vy už jste o tom hovořila, proto bych se ráda zeptala, jestli byste nám mohla něco říci o prevenci, o nákladech a vy jste ve své prezentaci hovořila o tom, že existují studie nebo eh, výzkumy, pochopila jsem to správně a že existují i projekty, které chcete realizovat. Pokud jsem vám neporozuměla dobře, tak mě prosím opravte. Jinak by mě velmi zajímalo, co konkrétního se plánuje, jaké konkrétní představy tedy máte, abyste mohli eh, být v této věci velmi nápomocní, protože se zdá, že s ohledem na udržitelná pracovní místa eh, se eh, problémy se zády stávají skutečně palčivým, palčivým problémem. A poslední otázka, paní Brune, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám všem za ty nesmírně zajímavé prezentace. Moje první otázka je spíše obecná na pana Valdese, na pana Síbela a na pana Onestýnyho v souvislosti s přístupu ke vzdělávání a zejména přístupu žen Mm, k ve všem formám vzdělávání. To je například tématem ve Francii, kde ženy mají menší přístup k určitým formám vzdělávání a myslím si, že jednou z příčin je eh, prostě mm, to, že mají nižší přístup. Během své celé životní dráhy mají více překážek než muži. A teď se chci zeptat druhou otázku paní Sedlaček. V rámci těch studií, které jste udělali, co se týče zdravotního eh, rizika nebo hodnocení zdravotních rizik pro pracovníky platform. Thank you now. I... Děkuji. A nyní tady dostanou slovo naši hosté. Nejprve paní Sedláček, protože většina dotazů se týkala vás a Oši a následně dostane slovo pan Valdes. Děkuji, děkuji vám za vaše dotazy. Bylo to zajímavé, velmi zajímavé. Nejprve bych ráda odpověděla na první dotaz, který se týkal strategie EU. Zkušenost v EU OŠE a v komisi je ta, že pokud nebudeme mít evropskou strategii BOZP, tak vnitrostátní úroveň bude na takovou strategii čekat. Oni stále očekávají a teprve začínají svoje jednání se sociálními partnery. Začínají je teprve tehdy, když eh, je tedy zřejmé, že eh, je k dispozici nebo až bude k dispozici definitivní verze strategie stávající pravidla vyprší v roce 2020. My už jsme o tom s komisí začali diskutovat a mohu vám říci, že vnitrostátní úroveň nebo orgány na vnitrostátní úrovni potřebují určité vodítko, pokud jde o ta hlavní pravidla BOZP. A pokud jde o spolupráci se sociálními partnery. My jsme tedy udělali tu zkušenost, že pokud ta pravidla jsou k dispozici, tak potom eh, to mm, tedy mm, pokračuje na vnitrostátní úrovni. Ta národní pravidla v podstatě odrážejí to, co platí na evropské úrovni. Rizikové chemické látky, to je poměrně složitá otázka. Je to nařízení týkající se REACH, hodnocení ex ante. Většina z platných pravidel se skutečně týká látek, ne směsí. A Musím říci, že to není oblast naší práce. My se touto legislativou nezabýváme, ale velmi těsně spolupracujeme s agenturou pro chemické látky a já mám na to pouze svůj soukromý názor. Ono se to týká pracovního místa, pracovních míst a tady je ta situace podobná je jasné, že výrobce určitého produktu musí informovat zaměstnavatele o všech složkách dotyčné směsi a o zamýšleném použití Zároveň ten zaměstnavatel má ještě další povinnost. Musí výrobce informovat o tom, jakým způsobem byla ta látka použita, jestli došlo k nějakým problémům a já si myslím, že tato zpětná vazba nefunguje. A proto je na nás, abychom se podívali na to, jak zavést systém informování, který sice teoreticky funguje, ale který nefunguje prakticky. Jde o způsoby použití a o to, jaký to má dopad na zdraví lidí. My se tedy snažíme eh, apelovat na informační eh, systémy, systémy reportingu ve členských státech, které sice existují, ale jsou zpěty s velkými problémy. Já zmíním pouze jeden příklad za všechny. V nějaké společnosti se, dejme tomu, používá určitá látka a vznikne problém s alergií. A prvním kontaktem je vždycky všeobecný lékař dotyčného pracovníka, eh, nějaký eh, doktor v blízkosti. A my víme, že eh, takovýto doktoři nemají povinný postgraduální trénink o BOZP, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a proto tedy neposkytují dostatečné informace ten reporting není eh, v tomto ohledu dostatečný a neposkytují nám tedy dostatečnou zpětnou vazbu. Pokud tedy hovoříte o té následné kontrole, tak pro nás eh, je to především kontrola po použití, která eh, má smysl. Další otázky se týkají těch platformových pracovníků, to zaznělo několikrát a týká se to v podstatě nás všech. Ano. My se věnujeme digitalizaci, včetně platform. Výsledky našich studií jsou k dispozici na naší webové stránce, ale já se domnívám, že nejdůležitější je jedna věc. Všichni platformoví pracovníci jsou v podstatě vystaveni stejným rizikům jako mm, eh, jiní pracovníci, dejme tomu eh, uklízečka ve společnosti, v nějakém podniku, anebo eh, pracovník na stavbě. Přístup k těmto pracovníkům není dostatečně ošetřený. My tedy nemáme možnost provádět kontroly, eh, nemáme možnost kontrolovat preventivní opatření. A proto jsme tedy v loňském roce v Bruselu zorganizovali velmi zajímavý workshop. Pozvali jsme několik expertů z několika členských států a tito experti nám představili svůj přístup. Šlo o to, jak tedy regulovat platformy a platformové pracovníky. Já vám tedy mohu pouze doporučit, abyste se podívali na výsledky tohoto workshopu, protože každá ze zemí má trochu jiný přístup. Musím říci, že pionýrem na tomto poli je Francie ale musíme mít na paměti, že to je přizpůsobeno systému eh, a potřebám Francie a není možno přijmout jeden paušální přístup, který by platil pro všechny. Je velmi zajímavé, jaké jsou přístupy jednotlivých členských států. Měli bychom ale navázat eh, na diskuze, které jsme vedli se členskými státy a především se sociálními partnery, protože oni mají svoje vlastní eh, řešení a je potřeba se tedy na evropské úrovni shodnout na opatření, díky němž by bylo možno lépe chránit platformové pracovníky. Takže vás prosím, abyste se podívali na naše webové stránky, protože tam najdete veškeré studie eh, a následné studie, které jsou v tomto ohledu eh, k dispozici. A další věc. Vy jste řekli, že nespolupracujeme. Já si myslím, že to není pravda. Není to způsob naší práce. Každý rok se podepisujeme pod memorandum, ve kterém je popsáno, jak budeme spolupracovat, v jakých oblastech budeme spolupracovat, tak abychom zabránili jakékoliv duplicitě. Musím říci, že to memorandum funguje poměrně dobře. Samozřejmě, že my máme co dočinění s velmi komplexními otázkami, jako je digitalizace a tak dále. Eh, musíme si uvědomit, že eh, je to velmi rozsáhlá politická oblast, ale my ty studie skutečně využíváme. Pokud se podíváte na naše studie a na studie Eurofondu, tak zjistíte, vidíte, že navzájem využíváme výsledky naší práce. To je přesně to, eh, co děláme, o co se snažíme. Takže vám prosím doporučuji, abyste eh, se podívali na naše webové stránky. Já eh, si, si myslím, že tam je to tedy velmi patrné. Otázka rakoviny. Ano, pokud se podíváte na ta čísla, tak je to skutečně alarmující a je naší povin- morální povinností, abychom eh, se postavili proti této tendenci. Musíme eh, ale eh, také brát potaz náklady zpěté s rakovinou a se všemi těmito chorobami. My si musíme uvědomit, že Spolupracujeme v oblasti rakoviny s komisí, se sociálními partnery eh, a důležitá iniciativa vznikla za nizozemského předsednictví, protože právě nizozemské předsednictví vyhlásilo rakovině válku díky velké iniciativě a všechny předsednictví, dejme tomu finské, následně německé, eh, se tedy budou, mm, budou snažit navázat na tuto iniciativu. Plánuje se celá řada aktivit, spolupráce, výzkumná činnost a já se domnívám, že to všechno jasně ukazuje, že se snažíme bojovat proti rakovině a že to je důležitá věc. Vy jste zmínil náš uh, onlineový nástroj pro uh, odhad rizika. Ano, je to nástroj, díky němuž máte tedy zdarma a velmi snadno přístup eh, k informacím o mnoha sektorech, o mnoha úkolech a je to takový velmi snadný kontrolní seznam pro kohokoliv. já budu muset trošku vysvětlit, jak k tomu získáte přístup, protože eh, v tomto ohledu tedy fungují eh, kontaktní eh, místa. Dobře, nyní ten syndrom vyhoření a netypické způsoby práce. Ano, po roce 2018 tady máme k dispozici výzkumy, ne pouze v naší agentuře, ale i jinde. A je zjevné, že psychosociální rizika rostou. Eh, zazněl syndrom vyhoření a to velmi dobře odráží právě eh, průzkumy, které jsme dělali po roce 2008 a ještě v následujících letech. Co ještě? Na co jste se ještě ptali? MSD? Paní Ferrandes, eh, ptala jste se na něco konkrétního? A nebo jste spíše obecně chtěla říci, že eh, se o to máme snažit. Podle entre sí, Já nepotřebuji žádnou odpověď, já jsem chtěla jenom zdůraznit spolupráci Agantur právě v tomto tématu, kde tady máme ještě eh, veliké mezery. MSD back pain. MSD a bolesti zad. Ano, před dvěma lety nebo respektive před mnoha lety jsme eh, se začali zabývat těmito chorobami a indikátory a faktory, které ovlivňují eh, svalové poruchy, bolesti zad. Já si myslím, že v Evropě eh, postihují bolesti zad takřka každého druhého člověka během života. A my jsme tom uvedeném projektu eh, se zaměřili na jednu konkrétní oblast spjatou s bolestmi zad Jde nám o návrat do práce, protože mnoho lidí kvůli bolesti zad je na dlouhodobé nemocenské eh, a nám jde o to, jak je možno jim na pomoci při opětovné integraci na trh práce. Ale jsou tu i další aspekty, dejme tomu psychosociální rizika. Víme, že lidé, kteří pracují ve velmi stresových situacích, si eh, vytváří takovéto poruky eh, svalů a bolesti zad. To znamená, že jsme se snažili formulovat doporučení pro společnosti, pro zaměstnance, pro politiky, tak aby se ta situace mohla zlepšit. Nyní jsme tedy eh, nebo příští rok chceme zahájit kampaň za zdravější pracovní místa, pokud jde o bolesti zad a chceme spolupracovat se společnostmi, se sociálními partnery na vnitrostátní úrovni, tak abychom tyto informace mohli co nejvíce rozšířit. Děkuji. Quite už eh, jsme přetáhli časový limit. A já jsem ráda, že jste tak eh, aktivní, paní Paten, ale nemohu vám už umožnit položit další otázku kvůli času. Pane Paten, já jsem chtěl říct, že přetahujeme čas. Já respektuji všechny, kteří se vyjádřili. Máme další důležitý program, který nás ještě čeká. Chtěla jsem na to upozornit. To přesně to jsem chtěla říct, říká paní předsedající nerada omezuji mm, pokládání otázek, ale musím stanovit určitý čas i na eh, odpovědi. Není to úplně fair. V eh, prvním kole jsme neměli žádný časový limit, ale tentokrát tak musím učinit. A sice časový limit zní co nejstručněji. Vyhraje ten, kdo poskytne nejstručnější odpověď. Takže si uděláme takovou malou soutěž. Pan Valdes a pan Onestýny po něm. Děkuji. Začnu otázkou k synergiím a odpovědnosti vůči parlamentu. To je otázka, která je na místě. My, vám, my se vám zodpovídáme. Máme memorandum o porozumění e, i s dalšími pěti agenturami. Máme e, výměnu programu předtím, než se schvalují. Schvalujeme společné aktivity. A máme společnou zprávu o e, psychosociálních rizicích jak e o tom hovořila zástupně EU OŠA a ještě další prvky. Dopad na legislativu. Není to přímý dopad, protože my nejsme politickým aktérem, my poskytujeme podklady, důkazy pro vás. Vy jste politickým aktérem, ale naše zjištění, například e, můžeme vidět dopady ve směrnici o rovnováze pracovního soukromého života, o e, fondu pro, proti důsledkům globalizace a tak dále jaký, jaké peněžní prostředky jsou na místě. Desetiprocentní škrty u, zamě, u zaměstnanců v posledních letech. Někteří po nás požadují stále více, některé vlády, protože potřebují komparativní informace, které nejsou schopny na eh, národní úrovni získat. My v té komparativní stránce věci, tam je třeba říct, že je škoda, že nevidíte například to porovnání s ostatními například Norsko, platí za tyto informace. My se zodpovídáme řídící radě, tam jsou zástupci vašich vlád. E, také se zúčastní setkání poradních e, výborů, e, zodpovídáme se Evropské komisi, ta je zastoupena ve správní radě, jsme podléháme různým auditům a to zkoumání s ohledem na rozsah naší organizace, tak to není srovnatelné s žádnou obcí nebo podobným orgánem stejného rozsahu. Opravdu to, jak se zkoumá naše činnost. Některé otázky k platformám. Poukázali jste na správnou věc, že to sebou nese pozitivní i negativní prvky a situace se velmi liší u platformové práce. Některé takové ožahavější, A někde je ta funkce naprosto jasná. My jsme všechny výzkumné eh, vstupy shromáždili nejenom od nás, ale také od ostatních a máte to na našich webových stránkách. Existuje spousta řešení, která už se používá, nejenom za základě předpisů, ale například na základě kolektivních dohod, eh, dobrovolných opatření a tak dále. Minimální mzda, a doporučení velmi stručně. Potřebujeme dobré důkazy, které uplatňujete na různé situace v různých zemích. Eh, zapojení sociálních partnerů, to je naprostá nutnost, pokud eh, řešíte stanovení mest a transparentní produktivní systém. V některých zemích se o tom hovoří a některé země nechtějí mít takovéto, eh, takovéto režimy, protože to řeší například přes kolektivní dohody například severské země nebo Rakousko. Rovnováha pracovního a soukromého života. Už v předchozím kole odpovědí jsem to zmiňoval, takže to je z mé strany vše. Paní předsedající, děkuji. Cením si stručnosti teď pan Onestýny a pan Zíbl bude následovat. Děkuji. Tři stručné eh, připomínky, otázka spolupráce. Už se spolupracujeme s CEDEFOPem a s Eurofoundem kvůli metodice a jednotlivým oblastem ale potom se lišíme v tom způsobu, jakým implementujeme naše práce, takže tady to sebou nese určitá omezení v tom, jak eh, můžeme mm, práci různých agentur dát dohromady s ohledem na různé mandáty. Naváži velmi stručně na eh, rozdíly v pohlaví u školení, je to věc, která je znepokojivá přes hraniče, vidíme to v různých zemích. tak komparativní perspektiva je zajímavá, protože vidíme, že Byť některým zemím se daří lépe, tak ten problém zde existuje mm, horizontálně. Nesmí týká se pouze otázky vzdělávání a odborné přípravy, ale našli jsme určité dobré příklady a ta otázka genderové volby, eh, tak tu předkládáme k diskuzi, aby to bylo součástí reformního úsilí. Potom na závěr otázka na logiku nebo důvod eh, opatření na evropské úrovni. My jsme eh, byli ustaveni jako agentura, která eh, podporuje vnější aktivity EU, protože to má dopad na vztahy mezi EU a ostatními zeměmi. Tím nenahrazujeme činnost členských států a chtěl bych zdůraznit, že v některých zemích, kde působíme, jsou členské státy hodně aktivní a my s nimi úzce spolupracujeme přes správní radu a také přes eh, orgány v samotných členských státech, tak abychom, pokud to je možné, dosáhli synergii. Ale členské státy nepůsobí ve všech zemích a proto je zapotřebí mít systematický přístup a to zajišťujeme my. Naším cílem je eh, přispět eh, k mírovému, stabilnímu sousedství, tak abychom vytvářeli pracovní místa v těch sousedních zemích, aby byly soběstačné, což je eh, ku prospěchu také evropské oblasti a tímto my přispíváme. Děkuji. Nyní pan Zíbel a po něm pan Karel. Děkuji za slovo velmi stručně. Pokusím se nezapakovat to, co říkali moji kolegové, eh, Green Deal a mm, prognózy. Je to aktuální věc. Já jsem také poměrně nováčkem ve své funkci, takže vám nemu poskytnu tak podrobné informace, ale chci vás ujistit o tom, že jde o vítané přerušení, jako například eh, digitalizace a jiné aspekty. A máme veškeré nástroje pro provedení analýzy a pro to, abychom provedli eh, žádoucí prognózování. A dnes dopoledne Juan a také já jsme hovořili o dopadech na klimatických změn a o tom, jak to můžeme řešit společně případně. Otázka citace, jestli to ukazuje na to, jaký to má dopad nebo ne, myslím si, že minimálně to ukazuje na důvěryhodnost výstupu naší organizace ale souhlasím s tím, že ty politické dokumenty jsou ještě důležitější, ale na základě statistik a toho, co říkáte tak ostatní, vlastně vidíte, že naše práce má svůj dopad i na lidi z praxe, protože také oni využívají dokumenty, které vypracováváme. Co se týče, a to je tatáž otázka, byť tu otázku personalizace jsem úplně nepochopil u těch eh, výzkumných výsledků, ale každopádně v CDFOPu eh, všechno tedy schvaluje CDFOP, ale zkoumáme také možnost toho, že naše zaměstnanci by mohli zveřejňovat práce pod svým vlastním jménem. Potom zapojení skupin občanské eh, společnosti, eh, například 14. Eh, října v Helsinkách Evocational Skills Week, týden, kterého se zúčastní nejenom CDFOP, ale také ostatní hráči a celá komunita, která je zapojena do odborného vzdělávání, odborné přípravy, tam bude přítomna, máme tam různé společné projekty, o kterých se bude diskutovat. A určitě tady jsme v kontaktu s občanskou společností. Otázka eh, pestrosti nebo diverzity agentur. Eh, mohu to posoudit pouze na základě svých vlastních zkušeností a mohu říci, že eh, pestřejší, rozmanitější tým, než mám teď, jsem nikdy neměl. Ať už jde o například soukromý sektor, těžko tam budete mít tak diverzifikovaný tým. Zda to je v pořádku nebo ne, to tak nejsem schopen ještě posoudit. Bulharsko. Samozřejmě jedno řešení nefunguje pro všechny. Musíte se vždy podívat na to, jaké máte lokální podmínky, a myslím si, že CDFOP se přesně o to snaží v našem konzultativním přístupu vůči každé zemi, která se na nás obrátí. Pokud jde o legislativní činnost, tak to se děje spíše na eh, úrovni členských států, například model ve Spojeného království, to mě teď napadá. Pokud jde o eh, ty mm, daně, které se týkají eh, učňovského, učňovské případy minimální mzdy a nejzranitelnější skupiny, to je mm, křehká oblast, je to věc, o které by měli rozhodovat sociální partneři v příslušných eh, trzích. Je to třeba pečlivě eh, vykalibrovat, protože například u učňovských eh, mest, tak tam někdy to může být tak vysoké, že potom žádné, už žádná učňovská místa nejsou nabízena. Jaká je naše předá hodnota pro další agentury? No, je příliš brzy na to, abychom se na to vyjadřovali. Eh, pokud jde o odbornou přípravu vzdělávání, tak se hodně hovoří o učňovské mobilitě. Eh, stejně jako je to v akademické sféře, tam studenti mají možnost Erasmu, tak eh, tady narážíme na velmi restriktivní vnitrostátní předpisy a možná, že na toto téma bychom mohli někdy vést diskuzi. A ještě na závěr pan Karel. Já uh, vstoupím do soutěže o nejstručnější odpověď. Spolupráce je naprosto klíčová, to znamená s ostatními řediteli se snažíme o takovouto spolupráci a jak víte, tak eh, ředitele a eh, agenturu pozvali pozorovatele do řídících rad. Děkuji za slovo. Wow, you really made us easy for... To jste skutečně usnadnil práci. Děkuji mnohokrát, velice si vážím všech hostů, kteří byli mezi námi, kteří nám poskytli jich velice zajímavé prezentace. Vidíte, že tady byla celá řada otázek, živá diskuze. Teď se s vámi musím rozloučit. Přeji vám hodně úspěchu v vaší další práci a těším se na naši spolupráci. This one was for me, not for you. Uh, okay, so... Takže teď přistupujeme k návrhu nařízení Evropského parlamentu a rady měnícím příslušné nařízení a nejprve dám slovo komisi DG Empel. Paní Adriana Suková, prosím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 Já tady mám prezentaci, zdá se, že to nefunguje, ale každopádně dovolte, abych vám poděkovala za to, že mi poskytujete příležitost představit vám návrh nařízení komise eh, měnící eh, současné nařízení týkající se Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v případě odchodu Evropského, eh, pardon, Spojeného království bez dohody. Eh, vztahuje se k několika málo pozměňovacím návrhům nařízení. Eh, dovolte, abych připomněla, že Evropský fond pro přizpůsobení se globalizace byl vytvořen v roce 2007 jako vyjádření výraz evropské solidarity a podporu pro zaměstnancům i OSVČ, kteří přišli o práci eh, v důsledku globalizace či v důsledku hospodářské krize. Komise eh, eh, projevuje svou stejnou solidaritu a proto by Evropská unie měla být schopna zmírnit negativní dopady v případě od Brexitu bez dohody a bude to záviset na politickém rozhodování. Účelem Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci je pomoc zaměstnancům a e, bude poskytovat i nadále jejich podporu, aby nalezli nové zaměstnání nebo chtějí-li sami se pustit do nějakého start-upu. Pozměňovací návrhy k nařízení pokrývají změnu v působnosti intervencí článek 2 odstavec 1 písmeno A, kde působnost je rozšířena citace z příslušného článku, že tedy tato působnost může být rozšířena eh, v souvislosti s Brexitem bez dohody ale kritéria zůstávají stejná, stejně tak jako další ustanovení pravidel fondu. Neměníme počet redundancí, eh, Tady máme eh, tady omezené to na 500 lidí, eh, čili jako minimální hranice ale snažíme se prostě postihnout ty zaměstnance, kteří přijdou o práci v důsledku Brexitu bez dohodu, abychom vyjádřili naši solidaritu s nimi. Nejsou tady žádné dopady na rozpočet, protože tento fond zůstává pokryt stropem, to je 170 milionů ročně a tento výbor je velice dobře informován a také velice zapojen do jednotlivých konkrétních rozhodování čerpání prostředků z EGF. Jak členským státům, tak společnostem. A ráda poskytnu další informace kolegům, budou-li si to přát. Děkuji vám mnohokrát a teď dám slovo paní zpravodajce, prosím pěkně, paní Vilja Blinkevičute. Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych poděkovala paní Sukové, která tady zastupuje komise za její vysvětlení, které se týkají pozměňovacích návrhů ke stávajícímu nařízení. EGF e, funguje od roku 2007 a pomohl řadě zaměstnanců, e, kteří se odstli bez prostředků. Tento fond funguje velice dobře. Samozřejmě mění se situace a my musíme nařízení přizpůsobit se. A eh, takže hm, doufám, že do konce příštího roku bude platit nové nařízení. Jak jste řekla, snažíme se učinit vše, co je v našich silách, abychom, připrav, abychom se připravili hm, a preventivně na jakékoliv možné negativní dopady odchodu Spojeného království bez dohody. Ale protože tato hrozba je reálná, Já už jsem to diskutovala se všemi stínovými zpravodaji a oni souhlasili s mým přístupem, který jsem formulovala ve svém návrhu. Máme strašně málo času. Tato zpráva musí být schválena na plenárním zasedání v říjnu a příští týden bychom to měli přijmout v našem výboru EMPL a je to vlastně eh, ný legislativní postup a pokud vím, tak rada se vůbec nesnažila vznést nějaké pozměňovací návrhy k tomuto návrhu komise a je nesmírně důležité to pochopit, eh, protože rada si velice dobře uvědomuje, že musíme pozměnit toto nařízení do konce října. To znamená, jak parlament, tak rada eh, musí nalézt co možná nejdříve dohodu. Vím, že stínový zpravodaj za EPP, lebežil zpravodajka paní Francen, má některé návrhy pozměňovací k našemu návrhu a ona vám je sama představí. Ale ráda bych vás prosila, abyste všichni se snažili přispět k dohodě co možná nejrychleji, tak abychom o tom mohli hlasovat. Příští týden máme opravdu velice málo času. Lhuta eh, pro eh, Předkládání pozměňovacích návrhů by mohla být zítra. Budeme hlasovat 2. října a já jako zpravodajka podporuji návrh komise a naléhám na vás všechny, abyste podpořili návrh komise rovněž. Děkuji vám mnohokrát za toto stročné představení vašeho postoje a teď dáme slovo stínovým zpravodajům. Nejprve dostává slovo paní Francen a moc vás prosím, abyste byla co možná nejstručnější. Eh, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já vím, že máme málo času a samozřejmě máme málo času i v rámci tohoto návrhu. Já se chci připojit ke slovům paní zpravodajky. E, toto je technické přizpůsobení tomu e, v rámci Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizace. Doufám, že hovořím v duchu všech, když řeknu, že doufáme stejně, že dojde k Brexitu s dohodou. Ale musíme být připraveni i na odchod bez dohody e, protože to by mohlo ohrozit řadu našich pracovníků, proto je třeba, abychom co nejrychleji nalezli nějakou odpověď, protože ty, kteří tím budou dotčeni, se nezasazovali o Brexit. E, já se budu zasazovat eh, v naší politické skupině EPP o to, abychom byli, mm, prostě, abychom to zvládli rychle. A my nebudeme předkládat žádné pozměňovací návrhy. A spojenými silami se budeme moci postavit té hrozbě eh, ohrožení, eh, eventuálnímu ohrožení pracovníků. Možná, že bychom se měli snažit také o nějaké společné prohlášení, kde bychom zdůraznili, jak důležité je, eh, abychom i pro malé a středně velké podniky byli připraveni jim pomoci a ochránit je před negativním dopadem odchodu. Myslím si, že malé a středně velké podniky budou v určitých regionech velice ohroženy. Jen, takže děkuji vám za vaši práci a těším se, že budu pracovat spolu s paní navrhovatelkou se stínovými zpravodaji, abychom udělali co možná nejrychlejší práci, abychom odstranili nejistoty těch lidí, jejichž práce je ohrožena. Děkuji mnohokrát. Teď paní Brofy za Renew a připraví se, prosím, pěkně paní Philips. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji eh, všem na komisi za jejich návrh a děkuji také paní zpravodajce. My Doufajme, doufáme, že se nestane Brexit a budeme se snažit učinit vše, co je v našich silách, abychom to zarazili, ale velice si vážíme toho, že se konají přípravy na, negativ, na eventuální negativní dopad. Víme, že je třeba pomoci zaměstnancům, kteří by mohli být dotčeni eh, Brexitem bez dohody. Eh, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci demonstruje solidaritu s pracovníky, kteří přišli o svou práci, ať už v důsledku globalizace nebo hospodářské krize. Eh, toto pozměňující opatření, které předkládá komise, bude zcela zásadní pro ty, eh, kteří budou ohroženi Brexitem a před negativním dopadem, který to může mít na jejich životy. Eh, já se připoji k návrhu paní navrhovatelky, abychom nepředkládali žádné pozměňovací návrhy, abychom urychlili celý postup schvalování. Eh, také mm, eh, souhlasím s pozuzením článku 4 v kontextu Brexitu, aby jednotlivé členské státy se soustředily i v rámci toho fondu na ochranu malých a středně velkých podniků. Jako poslankyně Spojeného království vím, že to nebude k dispozici eh, pro eh, pracovníky ve Velké Británii v případě, že dojde eh, k Brexitu bez dohody, ale já doufám, že ti, kteří přijdou o práci i tam, mm, budou moci mít ochranu v tomto fondu. Děkuji mnohokrát paní Philips teď a připraví se paní Lizy. Eh, děkuji vám za tento návrh komise eh, Zelení. Naprosto podporuji rychlý postup schvalování, abychom co nejrychleji dospěli k jeho schválení a aby došlo k jeho zveřejnění koncem října. My se domníváme, že ta naléhovost je tady příhodná. A stejně tak jako kolegové eh, doufám, že prostě nedojde k Brexitu, že nedojde k žádnému Brexitu bez dohody dnes eh, nejvyšší soud ve Velké Británii zasedá právě teď a eh, který eh, se rozhodne o tom, zda eh, rozhodnutí Borise Johnson bylo opravdu protiprávně, aby poslal parlament na prázdniny. A mm, my doufám, doufáme, že budeme pokračovat v těchto snahách, protože v případě eh, odchodu bez dohody je důležité uvědomit si, že daleko více než globalizace může vést k neočekávaným nebezpečím v oblasti restrukturalizace, digitalizace, mm, eh, potřeby přechodných plánů a dohodě na nových plánech, proto je třeba, aby příslušní dočení pracovníci doznali okamžité podpory, protože eh, globalizace eh, ohrožuje dnešní zaměstnance. Děkuji mnohokrát a teď paní Lizy za ID a představí se paní Šídlo. Děkuji za slovo. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizace zůstává nástrojem, který je ideologicky kontroverzní. Vypadá to, že se to snažíme si omít ruce s ohledem na eh, sociální katastrofy, za které zodpovídáme. Odpovědnost evropských institucí eh, ve zprávě eh, není mm, nemalá. Jde také o důsledek neschopnosti EU zvládat komplexní situaci odchodu Spojeného království z EU. Pokud nebudeme mít dohodu, tak to je opravdu znepokojivé. Je ale určitě jisté, že to bude mít hluboký dopad na zaměstnanost a na sociální aspekty. Naším úkolem je postarat se a podporo, podpořit kariéru pracovníků, které budou nezbytně, eh, kteří budou nezbytně zasaženi eh, odchodem bez dohody, pokud tomu dojde. Eh, už tak jsou jejich kariéry ohrozeny automatizací, robotizací, digitalizací a ještě obecnější, obecněji technologii jako takovou. Jde o to, abychom pečlivě zvládli eh, nezaměstnanost i s ohledem na automatizaci. Jde o to, že nám tady mohou vzniknout například nová pracovní místa v důsledku automatizace a digitalizace. Nedávno byly zveřejněny výsledky fondu a je jasné, že nejsou ospokojivé. Na druhou stranu podle mě je pozitivní, že Evropská komise navrhla celou řadu eh, revizí eh, fondu, mimo jiné navýšení rozpočtu a snížení eh, tého prahu způsobilosti. A tím pádem je tady širší spektrum pro řešení negativních dopadů globalizace a technologické transformace. Pokud jde o Eh, argumentu, tak zavedení klauzuly nebo doložky, které hovoří o tom, že tento fond by mohl být mobilizován v případě Brexitu bez dohody, tak eh, za, samozřejmě za podmínky, že budou splněny požadavky. Půjde o důležitou změnu vnitřního trhu, také trhu práce a bude to mít dopad přímější na některé eh, odvětví, na některé regiony. Delegace se um, bude snažit o to, aby v italském odvětví nedošlo ke ztrátě jednoho jediného zaměstnání. Jde nám o neustálou kontrolu uh, situace v Itálii, chceme e, zajistit uh, použití aktivních opatření na trhu práce a také kvalitních pracovních míst v těch sektorech a regionech Itálie, která budou nejvíce zasaženy. Naše delegace podporuje používání fondu pro boj s globalizací, ale myslíme si, že jde pouze o dílčí kompenzaci pro naše zaměstnance a občany. A proto eh, chceme zvážit různé pozměňovací návrhy, které se týkají té doložky pro použití fondu eh, i v případě Brexitu bez dohody. Děkuji eh, za slovo, paní předsedkyně. Yeah, we received a message. Děkuji. Tlumočníci vás požádali, jestli byste nemohla hovořit uh, o něco pomalej. Dostali jsme od nich zprávu. Děkuji. A paní Šídlo má slovo a připraví se pan Gusmao. Dobrý den, děkuji. Evropský fond pro přizpůsobení se důsledkům globalizace byl vytvořen ne pro potřeby velkých podniků, ale kvůli těm, kteří jsou globalizací dotčeni a nemohou ji ovlivnit. A Brexit nebude mít dopad pouze na zaměstnance na britských ostrovech, ale na celou Evropskou unii. Jsem evropskou poslankyní, ale eh, v minulých letech jsem byla premiérkou v Polsku a velmi často jsem měla možnost hovořit se svými krajany a to i s těmi, kteří pracují a žijí ve Spojeném království. Musím říci, že již tři roky se tito lidé dělají velké starosti a nevědí, jak se Brexit odrazí v jejich životě, jaké to bude mít na jejich život dopady. Ještě nevíme, jaké scénáře, nebo jaký scénář nastane a proto bych chtěla eh, za EKR říci, že tady souhlasím s tímto návrhem. Eh, Zároveň bych ráda navrhla, aby se e, oblast působnosti EGF rozšířila i na situace spjaté s negativními dopady Brexitu. A to i pro případ, že tedy dojde k dohodě a že zaměstnanci ve členských státech budou mít k dispozici nějakou dodatečnou pojistku. V minulých letech EGF eh, e měl pozitivní dopad na 150 tisíc evropských občanů. Dohoda v případě Brexitu ještě možná je a ještě je možné tedy eh, zabránit negativním důsledkům. Nicméně naš, náš mandát sebou nese povinnost chránit naše občany před negativními dopady jakéhokoliv scénáře Brexitu. Děkuji. Děkuji a slovo předávám panu Gusmaovi z GUE, nicméně ho nevidím, není tady dobře. To znamená, že pan Paten, pan Lenners eh, a ještě jedna kolegyně se tady chtějí chopit slova. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, Evropská unie říká, že je tedy globálním hříčem v oblasti eh, klimatu, ale zároveň navýšila svoje investice, pokud jde o soukromé tryskáče svých byrokratů. A e, Evropská unie se snaží bránit e, do Brexitu bez dohody, nicméně ta jednání vedou k tomu, že e, scénář odchodu bez dohody v podstatě je nevyhnutelný. Mě by zajímalo, Eh, jak je to tedy s tím Evropským fondem pro přizpůsobení se eh, důsledkům globalizace? Protože je to tedy eh, nespravedlivé, malé podniky, osoby samostatně vydělečně činné budou tím velmi postiženi, je to neefektivní, není možné tedy posoudit, jestli ta pomoc, která, které se dostalo žadatelům přinesla nějakou skutečnou změnu. Myslím si, že tedy ty peníze nejsou dobře vynaloženy do tohoto fondu eh, a že by eh, tedy že není jasné, že by se měly tyto prostředky vynakládat na evropské úrovni a na, ne na vnitrostátní úrovni. Já si nemyslím, že je to tedy uh, dobrá věc a, a pokud si vzpomeneme na události z roku 2008, tak to byla tedy zásadní krize a e, tady v podstatě Evropská unie vynakládá prostředky na to, aby e, napomohla něčemu podobnému. Děkuji a nyní paní Lenners. Děkuji, paní předsedkyně. Brexit sám o sobě je e, špatný nápad který přinese pouze poražené. Nik, nikomu to nic nepřinese. Ani v Evropě, ani ve Spojeném království. A Brexit bez dohody, to je úplně nejhorší řešení. Můj předřečník poukázal na finanční krizi. Já vím, že se to nedá srovnávat, ale na jedné straně jsou 2 miliony pracovních míst, na druhé straně 500 tisíc. Já, um, musíme to tedy vysvětlit našim občanům. Pracovní místa, o kterých je tu řeč, se ztratí právě kvůli nezodpovědnému přístupu britské vlády. Je to tedy Eh, vítězství zájmu bre- eh, zástupců Brexitu a populistů na úkor zájmu občanů. Děkuji. Děkuji paní Vedrenen. Děkuji paní předsedkyně a ráda bych poděkovala komisi, paní zpravodajce a také všem stínovým zpravodajům. Všichni se pravděpodobně dokážeme shodnout na tom, že tento návrh komise je tedy zásadního, že ho musíme eh, přijmout co možná nejdřív. Eh, jasně z toho vyplývá, že se Evropská unie připravuje na všechny situace a že se snaží také eh, scénář Brexitu bez dohody anticipovat. EGF by tedy po roce 2020 měl poskytnout pomoc všem těm, kterých se případný Brexit bez dohody dotkne. Je jasné, že Brexit bez dohody by měl velký dopad na obchod a na zaměstnanost, na hospodářský růst. Evropský fond pro přizpůsobení se eh, důsledkům globalizace eh, ovšem není jediným nástrojem, protože globalizace není jediný faktor, který, musí, který musíme vzít v potaz. Eh, musíme si uvědomit, že ku příkladu ve Francii, ve Británii je mnoho zaměstnanců, mnoho podniků, kterých se Brexit dotkne. A proto je toto téma důležité a já jsem velmi ráda, že jste se toho tak rychle chopili. Děkuji. A nyní tedy eh, dostane slovo paní zpravodajka, tak aby mohla reagovat na výměnu názorů. Ano, děkuji, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. E, nemáme moc času a proto musíme být semknutí. Děkuji všem stínovým zpravodajům, kteří tady představili e, svoji pozici. Budeme podporovat návrh komise, protože, jak už jsem řekla, podporuje to i rada. Chceme, e, abychom co možná nejdříve dospěli k nějakému řešení. A nyní mi dovolte pouze jedno malé doplnění. Eh, koncem příštího roku bude začne platit evropské nařízení, díky němuž se našim eh, zaměstnancům dostane lepší podpory. Děkuji a nyní tady krátká reakce ze strany komise, prosím. Dovolte mi, abych poděkovala všem poslancům Evropského parlamentu za to, že podpořili návrh komise a velmi se těším na to, že budeme tedy diskutovat o nařízení, eh,